Eh. Dobrý den vám všem, není nás mnoho, ale to, že zde máme návštěvu našich zpravodajů, nás nutí k tomu, abychom respektovali eh, naši náš čas a nečekali už na opožděné. Já využiju té doby, co čekáme ještě na poslední příchozí a dám vám několik zpráv tak jak mě řekli se sekretariátu diskuze o Evropské službě, zpravodaj je náš kolega Broch. E, o níž se měla hovořit e, ve středu 28. odpoledne, tak ta byla odložena, tato diskuze, na běžné zasedání našeho výboru na 4. května. To je e, tedy nová změna programu dne. A sdělili jsme vám tuto zprávu ze sekretariátu, ale já jsem měl ještě tu povinnost vám to ještě jednou zopakovat na začátku našeho dnešního jednání. E, odsouhlasili jsme e, naše zápisy. Pokud nikdo oproti ním nic nemá, tak e, považujeme tyto zápisy za zcela přijaté. A vítáme zde pana Piera Morela. Je to zástupce Evropské unie pro Střední Asii. Dnes je zde s námi eh, pro výměnu názorů k situaci v Kyrgyzstánu. Jak vy víte, 20. dubna vysoký zástupce komise paní Aštonova eh, promluvila na plenárním zasedání a informovala parlament o situaci, ke které došlo v Kyrgyzstánu. Tehdy při té příležitosti eh, jsme eh, požádali pana Morela, aby odjel do té země a aby skoordinoval s eh, OECD a se spojenými národy jednotnou akci, aby zkontrolovali, jaká je situace v zemi. Je zde s námi také pan poslanec Bartoloci, který je předsedou parlamentní delegace pro vztahy se Střední Asií. Já ho tímto zdravím a předám mu slovo na začátku naší diskuze. Nerad bych vás připravoval o drahocený čas, neboť e, začíná naše zajímavé setkání s naším hostem, čili předám okamžitě slovo panu doktorovi Morelovi. A máte e, čas? Já bych vám ostatně doporučil, abyste e, nepřesáhl 10 až 15 minut, aby byl čas potom na diskuzi, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám opravdu radost. Není to poprvé, co přicházím eh, k vám a využívám této možnosti eh, zamyslet se eh, s vámi nad situací ve Střední Asii. My prožíváme v současné době velice zajímavou situaci a doufám, že eh, dostojím eh, všem eh, očekáváním. Děkuji, pane předsedo. Budu nyní sledovat vaše pokyny a omezím se na prezentaci, kterou budu snažit co nejvíce zestručnit, abych se dotkl těch nejhlavnějších témat. A nepůjdu do všech detailů, do kterých bych mohl jít. Ta eh, oblast je velice široká, takže samozřejmě je třeba, abychom byli selektivní, protože každá země je svým vlastním vesmírem a eh, Samozřejmě, že se podíváme na eh, Kyrgyzstán trochu blíže, protože to nás nejvíc zajímá. Takže začnu hned tím, co se stalo v Kyrgyzstánu a hned odpovím na otázku, proč, co se vlastně stalo. Všichni, jak v zemi, tak mimo tuto zemi jsme byli překvapeni. A druhým bod, kterým se budu zabývat, to je potom to, co Evropská unie chce učinit, jakým způsobem Evropská unie eh, se angažuje a co si myslí, že by mohla dělat. A za třetí, eh, vzhledem k poznámkám, které byly vzneseny Evropským parlamentem během 20. Mm, dubnu během eh, rozhovoru paní Aštenové, tak eh, vystala otázka, jakou strategii má Evropská unie pro střední Asii. A myslím si, že bude důležité, abychom okomentovali tento námět. Musíme eh, zrevidovat naší strategii, do jaké míry. A tam také bych zřejmě vytyčil několik kolíků pro naši diskuzi. Takže k prvnímu bodu. Myslím si, že je třeba říct naprosto jednoduše, že existují interní i externí faktory. Jaké jsou důvody interní? Pokud chcete eh, tomu rozumět, tak bych rád okomentoval poslední události. Kyrgyzstán se oddělil od Sovětského svazu v roce 1994. Je to jedna z těch republik, které se stály tak svým způsobem proti své vůli nezávislé. Je to malá, poměrně chudá republika, která se oddělila od Sovětského svazu a náhle e, musela e, vstoupit do mezinárodního kontextu. Takže první prezident byl prezident Akajev, to dopadlo špatně. Jeho předsednictví můžeme to srovnat s tím, co se děje v současné době, i když to bylo méně násilnické. Eh, od roku 2005, eh, od té tulipánové revoluce, kdy se jednalo vlastně eh, jenom o poměrně pacifické, poměrně míru milovné hnutí, tak tehdy za podobných situace, za podobné situace došlo k mírně zmanipulovaným volbám reakce. Zde byly veřejného mínění, byly různé manifestace, pohnuly se všelijaké opoziční strany a nezávislé organizace, nevýdělečné organizace a prezident eh, a eh, došlo tedy k vyjednávání, které bylo pacifické a nedošlo k obětem, a což eh, nebyl případ tento, ten poslední. Eh, v Kyrgyzstanu existuje eh, velmi živá eh, občanská společnost, nicméně tam velmi živá atmosféra také korupce. V současné v té době došlo k určitému cyklu, došlo tedy k určitému výronu demokracie, který odpovídá určitému eh, autentickému hnutí, které existuje v tomto hnutí, existuje tam občanské hnutí a dobrá schopnost se mobilitovat. A my jsme v kontaktu se zástupci těchto eh, občanských společností. Ale potom eh, došlo i k velké nestabilitě moci, která byla poznamenána neustálou mobilizací, která vlastně brání institucionálnímu fungování země Eh, mohli bychom eh, hovořit o následné demokracii. Existují tam tedy různé, existovaly různé manifestace, kontromanifestace, eh, jednotlivé proudy se podporují a chtějí, chtějí se navzájem podporovat, aby byli přítomny tady v ulicích, což je období nestabilité, nestability kterou ukončí potom ten nejsilnější aktér v eh, politické situaci. Ten vlastně se zmocní celého státního aparátu a vlastně celou zemi uvrhne do toho, čemu říkáme eh, klanový režim. Čili já eh, vidím, že tady jsou takové tři etapy, jednak takové mm, období demokracie, potom určité období mm, velkých pnutí, kdy se k moci dostávají různé instance a nakonec potom ta dobytí moci klanovou, klanovou organizací. To je takové zjednodušené schéma toho, co se v Kyrgyzstánu stalo. Tento cyklus odezněl a nakonec nakonec s prezidentem Akajevem v roce 2004 až 2007 veřejné mínění došlo k velikému pocitu frustrace. A nyní Jde o to, jestli tento cyklus se bude zase opakovat. Je to nějaká e, fatalita, která ovládá tuto zemi. Já nebudu uvádět detaily, ale je třeba k tomu zmínit některé ekonomické detaily, protože ekonomická krize e, samozřejmě dopadla těžce na tuto zemi právě proto, protože tato země vlastně závisí na velké migraci pracujících obrovské množství e, ruských Eh, pracovníků, který přichází do země. Eh, stejně tak je tomu v Tadžikistánu, to je další chudá země. A eh, pak jsou tady na druhé straně bohaté země, které potřebují jejich ropné zásoby. A jak se chovala vláda? Hovořil jsem jist o tom, že došlo k dobytí vlády, tedy určitou korupční vládou, která se zmocnila i národního bohatství. Celá moc se stala ještě více prezidentskou. Došlo k přenosu eh, moci eh, směrem k, před, pre, k prezidentovi, tam to také nebudu rozebírat do detailu. Došlo i k, k, došlo i k zatýkání, my jsme tam intervenovali, došlo i k vraždám a my jsme také reagovali na tyto věci. V posledních měsících došlo i k obrovským narůstáním cen elektřiny a vody, které vlastně vyvolaly velké vlny odporu a e, lidového hnutí. A prezident se snažil připomenout páté výročí eh, tulipánové revoluce velkým schromážděním lidovým. Eh, chtěl říci, že je třeba se odvrátit od tradičních forem demokracie. To, co je pro nás vhodné, eh, řekl, je konzultační demokracie. To tedy mm, jako stačí na důkaz toho, jakým způsobem se vyvíjel tento režim. Hned v při první eh, manifestaci v Talasu ten eh, prezident okamžitě rozhodl, že všechny opoziční eh, představitele zatkne jakéhokoliv druhu, čili on je všechny ehm, zatknul. Čili vytvořil i určitým způsobem podmínky pro odpor, hm, protože tímto způsobem vzniklo obrovské hnutí odporu což samozřejmě vyvrcholilo potom eh, dramaticky eh, před předsednictvím. Eh, došlo ke střelbě, bylo velké množství mrtvých a jednalo se opravdu o velkou tragédii. Proč se tomu tak stalo? Poprvé vlastně došlo k obrovskému mm, k obrovskému konfliktu. Pak jsou ještě externí faktory a Tady je třeba eh, vyhnout se přílišným spekulací. Je ještě příliš brzo na to, abychom měli opravdu celkový posudek toho, co se stalo. Všichni si říkají, ano, to všechno, ale tady podporovalo Rusko. Myslím se, že že ještě nemůžeme o tom takto jasně hovořit. Eh, já bych eh, poznamenal dvě věci, které jsou zcela objektivně, které patří do celého toho obrazu. Za prvé, Kyrgyzstán vůbec vlastně se o něm nehovoří v běžném tisku v lednu, v únoru, v březnu. E, naopak se hovořilo velice kriticky o e, slabosti e, režimu Makijevovu. A v tomto tisku se i projevily určité známky netrpělivosti vůči chování tohoto kyrgyzského prezidenta. Potom 1. dubna, pět dní předtím, nežli doslo, došlo který k událostím v Talasu, které potom odstartovaly celý ten rychlý proces, tak eh, eh, bylo oznámení, že eh, došlo k zvýšení daní na ropu, která byla exportována do Kyrgyzstánu, čili oni nemají žádné svoje zdroje. To znamená, že 1. dubna došlo k takovémuto rozhodnutí, což opravdu mělo obrovský dopad, protože to je začátek pracovní sezóny, Znamená to tedy zvýšení cen pro všechny ekonomické činnosti a k tomu to tedy došlo. To je potřeba zaznamenat. A co si tedy myslet o této vládě? Tato vláda za prvé. Ano, jsou to bývalí ministři. Jsou to bývalí ministři, kteří byli zklamáni Bakjevem, který se původně Ti se původně účastnili na té, té revoluce v roce 2005, potom se o to odvrátili, pak byli zatčeni a nakonec uvrženi do vězení. My jsme s nimi udržovali kontakty a my jsme i zasáhli v jejich prospěch v těchto posledních pěti letech. Dnes eh, tito eh, lidé vlastně eh, jsou zástupci opozice a jsou si zcela vědomi toho, že ta situace je paradoxní. Hmm Eh, chtěli by se navrátit do konstitučního právního režimu, ale s potvrzením určité specificity této země. To je, že by to byl režim prezidentský. Ten návrh ústavy, který byl přijat včera a eh, na němž je třeba ještě pracovat, tento projekt eh, ústavy je projekt vlastně parlamentního režimu. To je režim parlamentární, tedy s prezidentem, který nebude mít jenom honorární funkce, ale který eh, bude reprezentovat eh, identitu národa, ale vláda je prakticky eh, v rukách parlamentu, tedy v rukách těch, kteří jsou jmenováni parlamentem. Je to tedy model evropský. Nebude to jednoduché, ale je to zcela jasná volba. Oni se tímto způsobem chtějí naprosto jasně odlišit od toho prezidentského režimu, který byl tam v předcházející etapě. Čili to je zcela jasné poselství. A oni tímto způsobem chtějí eh, postupovat. A jak my na toto odpovíme? Velmi stručně. Vy si určitě budete pamatovat na eh, to, co řekla Lady Ashtonová 7. Eh, a 9. dubna. V tomto rámci já jsem byl na misi. Chtěl jsem tuto Eh, ten, toto poselství přinést, čili šlo o podpoření tedy právního státu, návratu ke klidným podmínkách a ke, k ústavní demokracii. Já jsem byl tedy v těch dnech tam přímo v srdci událostí. 14. dubna my jsme eh, dokázali hned s těmi speciálními zpravodaji navázali dobrou spolupráci a svým způsobem jsme napomohli také k návratu k určitému rozumnému politickému řešení. Přispěli jsme k uklidnění, i když jenom provizornímu e, celé té situace. Abychom umožnili ten návrat do e, občanského smíru. My si e, přejeme, abych došlo k přesnému vytyčení cesty k cesty k mírovému řešení Máte všichni eh, text eh, eh, rezoluce, kterou jsme vám rozdali a nese, to, nese se to celé v té logice, o níž jsme hovořili. My jsme toto předali tedy ministrovi na neformální schůzce mezi Evropskou a bude to předáno mm, na schůzce, která se bude odhrávat zítra mezi Evropskou unii a jejich dočasným prvním předsedou. Tak zastavím se zde a potom vám předám zase slovo a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane doktore. Jistě jste dodržel i dobu, kterou jsme vám určili. A vůbec jste, eh, jste neodbíhal, ten váš hovor byl velmi stručný. Předám slovo potom panu předsedovi Bartolocimu, který je z delegace Evropského parlamentu pro eh, vztahy s eh, zeměmi Střední Asie. A mezi tím vám zde rozdávají materiály, což je zpráva která se týká Kyrgyzstánu. Je to zpráva, kterou, eh, která byla vypracována na základě setkání ministrů eh, zahraničních věcí, čili máte možnost eh, se informovat, ještě než zahájíme diskuzi. Takže, pane předsedo Barteloci, předávám vám slovo. Pokud byste mohl i vy, zůstaňte v těch deseti minutách. Děkuji. Děkuji. Eh, kolegovi za pozdravy. Já bych také rád poděkoval speciál, eh, zvláštnímu zpravodaji Evropské unie panu Pierovi Morelovi za eh, jeho vysvětlení. Vysvětlil nám, jaká je vládne situace v Kyrgyzstánu. Jakožto předseda delegace pro vztahy se zeměmi Střední Asie se domnívám, že Evropská unie by měla klást zvláštní důraz a pozornost na tuto oblast právě proto, že e, to je oblast velice důležitá a oblast, která je důležitá pro mezinárodní bezpečnost, ale i pro, e, pro zájem, který Evropská unie má e, v této oblasti kvůli energetickému zásobování. Především jsem vyjádřil politováním nad obětmi násilí, ke kterému zde došlo a jim líto, že k tomuto násilí vůbec došlo. Před pěti lety ta tulipánová revoluce eh, vzbudila mnohé naděje pro dobrý vývoj této země a po určitou dobu se zdálo, že Kyrgyzstán by mohl být příkladem pro ostatní země ve střední Asii, eh, které se pokoušejí vytvořit demokratičtější režimy a snaží se zajistit lepší životní podmínky a pracovní podmínky svým obyvatelům. Bohužel musíme konstatovat, že ty původní naděje jsou zklamány. Nespokojenost obyvatelstva v posledních letech narůstala a zrovna tak narůstala i obvinování korupce ve všech vládních kruzích. A výsledek jsme viděli v posledních dnech. Víme, že Kyrgyzstán má strategickou eh, polohu v této oblasti a velké mocnosti mají strategické zájmy na této oblasti. Jakožto předseda této delegace, já jsem i spolupředsedou ministerské delegace, která má eh, kontrolovat vztahy eh, s Kyrgyzstánem. My jsme v Bruselu setkali s našimi kolegy z Kyrgyzstánu a diskutovali jsme o všech problémech a Vyzvali jsme Evropskou unii, aby eh, byla aktivnější a pomohla eh, ve vývoji této zemi. Eh, politické potíže jsou, jak víme, i důsledkem malé ekonomického rozvoje. Je zde, jsou zde malé investice, malý rozvoj dopravy i malé energetické zásoby. Je třeba tedy revidovat strategii pro střední Asii. A tato revize musí eh, to, co jsem ní řekl, také za, začlenit do mm, té revize. Tadžikistán, eh, Kyrgyzstán, Uzbekistán, to jsou země, které eh, potřebují získat určitou stabilitu, aby stabilizovali celou oblast Střední Asie. Politická stabilita je naprosto zásadní pro, mm, pro i hospodářskou stabilitu země ústavní legalita a regulární volby, jakožto existence volného tisku a rozvoj e, civilní e, občanské společnosti, to jsou zcela zásadní podmínky pro dobrý vývoj této země. I proto Unie e, musí se neustále zasazovat o to, aby to, co se děje v této zemi, bylo v souladu s normami, které my uznáváme. Rezoluce, kterou máme odsouhlasit příští, na příštím zasedání, by měla také zdůraznit eh, angažovanost Evropského parlamentu, tak abychom mohli konkrétně zasáhnout v této oblasti, která, jak opakuji, potřebuje i podporu evropské politiky. Je to oblast, která eh, potřebuje stabilizaci a potřebuje i podporu u demokratizačního procesu. Ale podporuje to nejenom, eh, potřebuje to nejenom slovy, ale také konkrétními činy. Myslím si, že závěry rady, které jsem eh, mohl eh, prostudovat, jsou, jak bych to řekl, ještě trošku obecné. Jsou to všechno dobré úmysly, ale nejedná se o konkrétní iniciativy. Já jsem se před dvěma hodinami setkal s velvyslancem Kyrgyzstánu, s panem Adzirovem. Podle tohoto velvyslance ta provizorní vláda kontroluje eh, celou zemi, ale podle něho, podle eh, informací velvyslance, jsou ještě asi, je, ještě asi 300 ozbrojených eh, povstalců, kteří jsou stoupenci původního Eh, prezidenta a s nimi se vyjednává. Provizorní vláda, a to už jsme říkali, to říkal také náš eh, speciální zástupce, pan Morel, eh, předpokládá se, že bude vypracován akční plán pro návrat k demokratickému režimu. Je a předpokládá se schůzka v červnu, 27. června a potom v říjnu. E, forma vlády v této zemi by se měla, e, měla vyvíjet směrem od prezidentské e, vlády k vládě parlamentního typu. Až do července 2011 by byla tato vláda zachována takto a ta provizorní vláda potom by se měla zřejmě nějakým způsobem obměnit. Situace zásobování potravinami je dosti dramatická. Humanitní pomoc Evropské unie by byla eh, zcela zásadní a potřebná. Myslím si, že v té rezoluci, kterou Evropský eh, parlament by měl příští týden eh, prodiskutovat a potom odsouhlasit, že v této rezoluci bychom se měli zmínit i o tom, že komise by měla zasáhnout i humanitárně eh, pomoci potravinami eh, této, tomuto národu. I já jsem zdůraznil tedy velvyslanci eh, důležitost toho, aby se zajistila bezpečnost země bez dalšího krve prolití. Kyrgyzstán by měl zůstat v kontextu mezinárodním, v kterém je, a měl by se mu umožnit rychlý přechod k parlamentní demokracii. A zdůraznil jsem také, že Evropský parlament eh, chápe, že situace je velice vážná a že s ostatními institucemi Evropského společenství se zasadí o to, aby eh, mohl podpořit Kyrgyzstán v této těžkém okamžiku. Eh, myslím si, že to by mohla být i linie, po které by politické, politické frakce mohly přispět do tohoto politického dokumentu, který eh, by Evropský parlament měl přijmout. Já vyzývám tedy Evropskou komisi, aby eh, zasáhla konkrétně i nejenom obecně a aby v tomto tak choulostivém okamžiku ona pomohla eh, lidem v Kyrgyzstánu, protože ti jsou opravdu ve velmi obtížné situaci. Děkuji, pane předsedo Barteloci. Nyní zde bude celá řada příspěvků Pan poslanec Nikola, paní poslankyně Nikolaj, eh, zpravodajka pro Turkmenistan. Děkuji. Není pochyb o tom, že situace vyvolává pochyby. Pokud jde o tento region, je to opravdu citlivá situace a když se dívám na závěry rady, tak je jasné, že ta předpokládaná opatření jsou příliš měkká. Nejsou dostatečně vážná, důrazná a je tam část, která se týká dalších kroků, těch jednotlivých aktérů na mezinárodní úrovni, ale jde o to, že když se podíváme na, eh, myslím si, že musíme v naší rezoluci mít konkrétní opatření, která skutečně podpoří obyvatelstvo tak, aby došlo k dalšímu pokroku na cestě k demokracii, ale zároveň vyšle jasné poselství, které ukáže zájem Evropské unie o celý region. Mám naprosto konkrétní otázku pro pana, na pana Morela. Vaše excelence, v tomto regionu máme samozřejmě dva důležité aktéry, Spojené státy a Rusko. Prozatímní vláda má nepochybně demokratickou vizi, která je poměrně stabilní, ale v této vládě existují i určité elementy toho starého režimu. Je jasné, že dojde v létě k dohodě se Spojenými státy. Domníváte se, že tento nový vývoj je náznakem dalšího vývoje země směrem k americké demokracii, anebo se spíš vyvine jakýsi ruský model, vzhledem k tomu, že Rusko je daleko přítomnější a má daleko větší páku v celé oblasti? Děkuji, paní poslankyně Nikolaj. A nyní zpravodaj pro Tadžikistan. Děkuji vám eh, za eh, vaší prezentaci, která byla tak eh, precizní té situace Kyrgyzstánu. V Kyrgyzstánu před pěti lety jsem sledoval zblízka to, co se děje v Kyrgyzstánu. A sledoval jsem to jako zvláštní zpravodaj OECD. Skutečně ten model, zdá se, se opakuje, bohužel. Tehdy nedošlo k násilí, zatímco dnes, bohužel, eh, je zde mnoho mrtvých. Ta situace se evidentně zhoršila. Nedošlo k demokratickému vývoji a nedošlo ani k posílení právního státu. Zřejmě není alternativa demokracie v této zemi a nedojde ke změně situace. Opozice se vlastně verbuje z předcházejících eh, řad, eh, z těch, kteří ovládali zemi předtím. Bach je vlastně spolupracoval s Akajevem. A nyní ten bývalý ministr zahraničních věcí se opět chopil vlády. Takže se vlastně k moci dostávají lidé, kteří patřili eh, do vlády předtím. Myslím si, že ta situace Eh, je velice vážná. Myslím si, že Evropská unie, když zaujme jasné stanovisko, tak bude moci přispět eh, k tomu, že dokáže, že není nutné, eh, aby se historie stále opakovala, ale že je možné dospět ke kvalitativnímu skoku směrem k něčemu novému. Tento akční plán a proto, aby se obnovila demokracie v této eh, zemi, eh, jistě eh, směřuje ke změnám, ale co se bude dít dál? To je moje starost, protože v takovéto, takováto situace už zde byla a stejně se nic nezměnilo. Čili v této situaci Evropská unie musí spolupracovat v procesu, který nenastolí jenom demokratický proces, ale musí vytvořit i takový stát, který by měl určité impulzy. Já bych rád věděl, zda tento náš akční plán by k tomuto mohl vést. Kyrgyzstán je velice malá země, ale je důležitý pro stabilitu ve Střední Asii. A nevadí, že nemá zásoby ropy. Z tohoto důvodu si myslím, že naše strategie pro eh, Střední Asii by měla eh, být eh, důležitá. Eh, je čas na činy. Před pěti lety jsme neměli zvláštního zástupce pro tuto zemi, nyní ho máme. A proto si myslím, že je to oblast, již se musíme věnovat, pokud se chceme vyhnout problémům i v budoucnosti. Děkuji. A nyní slovo kolegovi Proverovi, což je vícepředseda zahraniční komise. Děkuji, pane předsedo. Jenom dotaz na pana velisance Morela, kterému děkuji za jeho zprávu. E, jsou, určité, e, jsou určitá fakta, která by mohly dokazovat, že existuje náboženský religio, náboženský fanatismus v této, mm, e, v této oblasti? A druhá otázka. Existují konkrétní naděje na to, že by se situace mohla změnit? Situace, o níž jste vyhovořil. A to jenom pomocí nástroje parlamentního režimu a nové ústavy? Já si nemyslím, že tyto institucionální změny budou moci přispět k tomu, aby se zásadně změnila tato společnost, pokud se nezmění podvědomí, politické a sociální podvědomí, pokud ti lidé ho v sobě nebudou mít. Čili eh, komise by se měla vyjádřit hlavně směrem ke občanské společnosti a Myslím si, že se nedosáhne výsledků v krátkém období, že to se bude jednat spíše o výsledky, které se projeví až na další časový úsek. Děkuji, pane Eprovero. A nyní kolegyně Vajdere. Godātais priekšsēdētāj kungs, es gribētu eh, izteikt vairāk. Já bych eh, ráda ještě připojila vlastní připomínku. Za prvé, jsem zklamána sdělením ze strany rady, stejně tak jako eh, tím, co vyjádřila baronka Aštnova. Je to příliš obecné. Jsou tam prostě ty ob, ta obvyklá pochvalná slova na adresu demokracie, to je samozřejmě legitimní, ale vůbec nic nám to nedává. Já chci slyšet odpovědi na konkrétní otázky, věci, které mě matou. Za A. Jaký je náš přístup k dočasné vládě? Jaký je náš postoj k převratu jaký máme postoj k sesazenému prezidentovi. Pan Volil řekl, že před převratem ruská média informovala o vývoji v Kyrgyzstánu. Podobné to bylo v Gruzii, kde, byly, kde předcházely konfliktu e, útoky. A my jsme nakonec nic neudělali, přestože hrozilo, že dojde k nějakému vojenskému zásahu. Takže já jsem znepokojena těmito obecnými poznámkami. Celá řada věcí zůstala nevyslovena. Je tu otázka odcizených zbraní, které se dostaly do rukou demonstrantů. Tudíž mi přijde zvláštní, že dochází k vyjednávání s lidmi z, z který, kteří stojí za prezidentem. Jak vyvážíme náš přístup? Budeme se chovat jako Rusko? Akceptujeme tuto prozatímní vládu? Jak zabezpečíme roli Evropské unie, pokud budeme jenom pasivně reagovat, pak nebude, ztratíme strategickou úlohu v tomto regionu. Děkuji. Mm, eh. Děkuji, paní poslankyně Vajdere. A nyní slovo paní eh, poslankyně Nevidalová. Děkuji pěkně. Chtěla bych se zeptat, chci především poděkovat panu Marelovi za zprávu o všech těch událostech, které se odehrály. Vidím, že máte přehled. My bychom si ale měli uvědomit, že k tomuto regionu se nemáme stavit s nějakým, nějak přes prsty, ale spíše vážně, jinak tam nevřešíme nic. Chci se zeptat konkrétní kroky, které Evropská unie chce provést, aby se situace vyřešila. Nejenom tedy říkat, chceme vyřešit, potřebujeme stabilitu, ale reálně co chceme udělat. Má to být navýšení finančních prostředků nebo nějaká jiná pomoc, možná ani nehumanitární, protože jde o velmi důležitý region, je to v sousedství Afganistánu a další zemí, kde je velmi křehká stabilita, pokud to tak můžeme říct, je pro nás velice důležité, abychom tu situaci vyřešili. Děkuji vám. Myslím si, že bude dobré, když eh, vám opět předáme slovo a potom eh, předáme zase slovo dalším eh, dotazům. Takže děkuji, pane předsedo. A děkuji všem poslancům za jejich vhodné dotazy. Rád bych se pokusil o odpověď. Doufám, že odpovím také tak přesně, i když to bude tak trošku telegrafické, protože Eh, musíme pokračovat ve výměně názorů. Takže eh, k panu Bartolocimu. Ten hovořil o důležitosti eh, centra v Manasu. To je transitní centrum. Ano, to je důležité a to Evropskou unii výsostně zajímá, protože to je místo, kudy prochází veškerá podpora vojenská, vybavení, lidé, všechno. A je to, eh, je to také důležité pro Afganistán. Takže je to letiště v Biškeku, letiště Manas v Biškeku. Je to civilní letiště. Kdysi to byla vojenská základna, ale po, eh, v červnu roku 2009 eh, bylo toto letiště přejmenováno, říká se tomu transitní centrum, čili se to přejmenovalo, je to v podstatě letiště, kde denně přistává 5 až 6 tisíc vojáků, kteří se připravují eh, do eh, Afganistánu. Buď eh, se potom vrací do Afganistánu, nebo z Afganistánu se zde, zde odpočívají. Čili je to velice důležité středisko nejenom pro Afganistán, ale pro celou Evropskou unii, která je angažovaná v Afganistánu. Čili nás se to přímo týká. Buďme jasní. Strategická síť Spojených států ta samozřejmě nám umožňuje najít různá řešení, například v zálivu, ale eh, pro země, které jsou angažované v Afganistánu, by nebylo tak snadné se obejít bez tohoto centra. Já jsem dvakrát byl v tomto centru a myslím si, že i fyzicky eh, je jasné, eh, kdo z Afganistánu přijíždí a kdo tam odjíždí. To je vidět už i fyzicky. Je to obrovský velká eh, podpora. Španělsko a Francie měly i velice specializované eh, jednotky. Měli tam například převoz eh, lékařských materiálů a měli tam, měli tam i zásobování pro francouzskou flotilu. A pro ty, kteří potom byli eh, převáženi do Dušanbe. Ale co se týče tedy Manasu, tohoto, eh, tohoto letiště, to je velice zásadní. Paní Nikola. Eh, takže Spojené státy a Rusko, ano, velcí partneři, ale také Čína. Čína sousedí s Kyrgyzstánem, takže to je důležité pro pro sousedské vztahy s Kyrgyzstánem a i z ekonomického hlediska je to důležité, protože Kyrgyzstán je vlastně průchodím eh, územím pro export z Číny do Střední Asie. Tedy je to jenom, abych doplnil k těm eh, sousedským vztahům. A nyní model americký, model ruský, to tady také padlo, ta otázka. Eh, nejsem schopen odpovědět a říct si evropský model, ale musím říct, že volba těch současných zodpovědných Eh, představitelů, to je parlamentní eh, systém. To jsem mohl skonstatovat. A to je vedlo k tomu, že žádají eh, radu, že žádají pomoc Rady Evropy o to, aby jim pomohli vypracovat jejich ústavu. Tato práce bude prováděna až do 18. května a to v rámci tedy těch pokynů, které mi dala paní Aštonová za 8 až 10 dní já eh, se s ní opět setkám a eh, se sekretářem eh, výboru v Benátkách a Rady Evropy, ti všichni spolu, budou spolu spolupracovat a budou financovat i tuto práci, která je podporou pro ústav, vypracování ústavy. Pan Markert pracoval hodně na balkánských zemích a spolupracoval na mnoha Eh, textech ústav a on tedy zahájí eh, tuto práci v Radě Evropy 6. května a dají vlastně první, první takový návrh této eh, ústavy. Pak nastoupí experti, kteří budou rozpracovat dál tento návrh, bude následovat debata a tak dále. Čili z tohoto hlediska máme zcela precizní údaj a tam napřeme svoje síly. My Eh, jako odpověď na přání Kyrgyzstánu, který chce vytvořit parlamentní demokracii, dáváme konkrétní odpověď, tedy pomůžeme jim vypracovat ústavu. Další dotaz byl, eh, zdali Kyrgyzstán je určitým, eh, určitou rovnováhu mezi jihem a severem. Ano, je to stát, který který by neměl být jenom klanovým státem. Eh, je třeba, aby se napravil ten, eh, ten poslední vývoj a je třeba stimulovat trošku národní eh, dimenzi to, této země. Je, je třeba přejít k hlasování na základě hlasovacích lístků, ne na jediné listiny, jediného volebního lístku. Je třeba, aby tento systém, aby tato země měla národní dimenzi. Logika toho jednotného volebního lístku takto eh, znamená, že se podporuje jenom klanová organizace této země. To jsou potom ty místní eh, vládci, kteří budou víceméně manipulovat ty volby. Čili eh, jde o to, aby zde došlo ke změně politické moci, aby došlo ke změně struktury této politické moci. A my se o to zasazujeme eh, jak ekonomicky, tak našimi politickými silami, tak abychom tedy všichni v Evropě jim přispěli k této obměně. A nyní budu pokračovat k těm starým politickým pákám. Ano, to jsou ti bývalí, kteří byli ale všichni v posledních dobách a měsících uvězněni. To jsou ti z roku 2005, kteří odmítli eh, prezidenta Bakjeva sledovat a to jsou ti, kteří byli v opozici. Samozřejmě to není záruka do budoucnosti, musíme dávat pozor. Eh, jistě, paní, eh, měla jste prava, ale tam eh, v tom terénu jejich zprávy jsou zcela jasné. Udělám vám jeden přísný příklad. Zítra dočasný ministr Kyrgyzstí, ten zaručuje informaci, zaručuje práva tedy na svobodu slova, práva Červeného kříže intervenovat, práva přístupu do věznic, čili to, to všechno by měl zaručit a zítra se o tom bude hovořit zcela přesně. Čili to by byla moje odpověď e, na to téma těch nové generace a té staré generace, která se dostala opět k moci. K těm mladým, kteří nejsou zkompromitováni, chci říct, dejte si pozor, protože ti noví, eh, kteří čekají eh, a kterým se říká třetí síla, to jsou takové eh, například sportovní organizace, které ale dělají něco úplně jiného než sport. To jsou různé kulturní asociace, které připomínají religiozní a morální hodnoty země. No, Dejme si pozor, ty nové postavy, to je potřeba ještě ověřit. Je třeba vidět, jakým způsobem se angažují a jaké mají ambice. Není řečeno, že to budou ambice demokratické. Čili eh, dále budu pokračovat eh, k tomu eh, riziku určité náboženské integralismu. Ano, toto nebezpečí tam existuje. Existuje islám ne teologický, ale řekneme rodinný. V Kyrgyzstánu byl islamizován poměrně pozdě. Bylo to takový nomádský národ, který poměrně pozdě přistoupil k tomuto náboženství. Čili uh, oni v, ve střední Asii prostě mají uh, náboženství zcela jinak zakořeněné nežli uh, prostě tam, odkud vychází to bojovné uh, islámské náboženství. Toto byl národ nomádů, který žil v horách, který Eh, vlastně se usadil až v 19. století pod ruskou nadvládou. Je to eh, jeho náboženství je náboženství smířlivé, které se promítá do každodenního života, ale není to doktrinářské, teologické náboženství. Výsledkem toho je, že náboženský život je tam poměrně poklidný, eh, má tradiční podobu, je tam velký mufty, který samozřejmě dbá nad kultovním životem a je to poměrně poklidné náboženství. Ale v posledních dobách na jihu země jsme viděli nicméně v posledních, tedy 20 letech, pod tlakem zmější určité, eh, určité eh, extremistické projevy. Viděli jsme tam i vliv eh, například z Pešavaru, abych to zjednodušil, Eh, byl jsem v Kyrgyzstánu jako první velvyslanec ve Francii v roce 1992. Eh, navštívil jsem i ty oblasti v třitisícové výšce, v těch vysokých horách. A mám eh, zprávy o tom, že, že existují tam skupiny extremistů, což dokazuje, že ve střední Asii existuje nespokojenost společenská, sociální eh, nespokojenost a nespokojenost s podmínkami životními protože je to tedy opravdu velice chudá země, je tam tuhé klíma, nemají dosti energetických zdrojů ani potravin a výsledkem je tedy nespokojenost a Tito extremisté na toto hrají, čili existuje riziko importovaného islamismu a na to je třeba dávat pozor. A tím jsem zodpověděl další otázku a zůstává ještě otázka, zda eh, je dostačující to, co děláme. Myslím si, že rada má dávat orientaci, má potvrdit, že my od začátku se budeme angažovat. My jsme byli hned od začátku v tomto území. Zcela jasně jsme se vyslovili. Eh, my jsme eh, řekli, že nechceme, aby došlo k nějakému, eh, k nějakému mstivému zásahu, ale že chceme usmíření v zemi a tímto způsobem se budeme zasahovat o změnu. A zítra to zopakujeme a budeme pracovat s ministrem zahraničních věcí, s tím přechodným, s tím dočasným ministrem zahraničních věcí z Kyrgyzstánu na eh, této perspektivě. A eh, nyní k financování. Ano, pracujeme na tom v současné době a tady odpovídám paní Nevidové. Eh, máme 30 milionů eur k dispozici a chceme, aby tedy tyto peníze byly věnovány na první nezbytné potřeby této země. Evropská unie Eh, chce pomoci 300 eh, milionům, 300 eh, tisíc, 300 tisíc občanům Kyrgyzstánu. Nejchudší oblast je oblast jihu v té zemi a tam je potřeba tedy zasáhnout především. Potom je třeba říct, že není potřeba větších zásahů v současné době. Kontakty jsme měli, je třeba, abychom Eh, zaujali neúplně klasický přístup, tak abychom řešili eh, hlavně problémy stabilizace v zemi. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl a že jsem odpověděl na všechny otázky. Grazie, eh, doktor Morel. Děkuji vám, pane doktore Morelli. Máme problém s časem. Čili já musím nyní už uzavřít eh, se čtyřmi posledními eh, příspěvky. Čili jako první nyní pohovoří paní Jägel. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane Morelli. Eh, myslím, že ani nebudu potřebovat tři minuty. Vy jste řekl, že a vlastně dokázal jste, že máte skutečně podrobnou znalost Kyrgyzstánu a také oblasti eh, širšího regionu. My jsme se ptali a vy jste mnoho odpověděl, ale ptám či skutečně instrumenty, instrumenty, které máme my a které má komisi k tomu, abychom docílili obratu v situaci. My jsme si mysleli pět let po zvolení Bakajeva, že se všechno obrátí v náš prospěch, ale teď vidíme, že to tak není. Eh, de facto jsou teď viditelné signály, které tady vlastně už nějakou dobu byly. Jestliže potřebujeme eh, pomoc finanční nebo pomoc eh, potravinovou, tak já si vzpomínám, že my jsme před několika lety dali 30 milionů eur na Eh, tuto pomoc, ale ty peníze se kam si rozplynuly a nic, eh, ničemu nepomohly. Čili ptám se, jakým způsobem si můžeme příště počínat lépe. Eh, politicky samozřejmě demokratizace, ale také humanitární pomoc, ta je důležitá. Je třeba, aby sever a také daleko chudší jich se nějakým způsobem spojili, aby také jich dostal svůj, svou šanci. Já také možná už deset let tuto zemi znám, čili my potřebujeme skutečně postoupit před a důležité je, aby komise se prezentovala ve střední Asii nejlépe nějakým evropským dojem, domem, eh, abychom zde měli prostě nějaký pevný bod, vy jste hovořili o e, určité e, jakési e, chudé oblasti islámské, nicméně mně se zdá, že kromě toho umírněného, umírněného islámu na tom chudém jihu jsou jakoby otevřené dveře také pro jiné vlivy a na to si musíme dávat pozor. Pane poslanec Boris.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 Já mám takový obecný dotaz, eh, jak by měla vypadat eh, vlastně strategie Evropské unie, zejména po, eh, tady, pokud se týče právě tohoto regionu Střední Asii. Jestli třeba bychom nemohli využít Kyrgyzstánu jako takového zkušebního případu na naše větší angažma v tomto regionu třeba eh, tam vlastně došlo k přesunutí americké vojenské základny, pak je tam vliv Ruska. My eh, vlastně máme eh, zkušenosti, 12 členských zemí Evropské unie má zkušenosti s přechodem, s transformací politickou i hospodářskou. A jsem tedy rád, že, jak jste řekl, že naši experti budou pomáhat sepisovat ústavu. Takže je to vlastně taková podpora demokratická, je to vlastně eh, pomoha, eh, pomoc v přechodu ve zřízení, státního zřízení. Čili otázka je, jestli budeme mít nějakou prostě systematickou e, pomoc, nebo jestli to bude spíš takové roztříštěné a náhodné. Děkuji, pane poslanče Boris. A pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, měl dvě otázky na pana Morela. Jak hodnotíte stabilitu u té země v tomto okamžiku po té, co se stalo, to, co se stalo v posledních týdnech? Je tady nebezpečí, že se opět zvrhne směrem k násilí, nebo ne? A za druhé, jak posuzujete tuto situaci na zák- v souvislosti s referendem o ústavě? Toto referendum eh, tam proběhne je tady opět nebezpečí, že se zvrtne všechno do násilí, nebo, nebo o té ústavě budou všichni společně rokovat. Děkuji. Pokud chce komise promluvit, tak eh, předávám slovo na tři minuty. Pokud ne, tak eh, dáme opět slovo doktorovi Morelovi, který eh, schrne naši diskuzi. Prosím. Děkuji, pane předsedo, jenom eh, stručně. Evropská komise e, eh, nemůžu dát v současné době dát odpověď na politiku Evropské unie, ale eh, mohu hovořit z hlediska humanitární pomoci. Jak vy víte, to humanitární pomoc neřeší politické krize. Pan Morel to řekl zcela jasně. Máme experta v současné době v Biškeku, který analyzuje situaci. Ten nám již předložil zprávu. Tato zpráva byla eh, už předána eh, institucím a členským státům dnes ráno. A tato zpráva říká, že humanitární pomoc je Humanitární pomoc eh, funguje a v současné době je pokrytá. Naši partneři odpověděli a často řekli, že e, my nicméně jsme připraveni e, na to, abychom opět zasáhli, pokud by to bylo potřeba. E, děkuji komisi a předáme slovo panu Morelovi, který schrne naši diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Já z... hned odpovím na otázku, na kterou jsem neodpověděla předchozím bloku uznáváme nebo ne eh, současnou vládu? Tato otázka často vyvstává, my jsme se o ní zmínili hned z počátku. Eh, ta volba, eh, a to já zdůraznuju zcela jasně, ta volba je taková. To. My se tím v současné době nezabýváme. To není otázka současná. Je lépe se neptat na to, zda tato přechodná vláda má nějaký právní základ. Je lépe, abychom se starali v současné době o Eh, stabilizaci země a o jejich bezprostřední potřeby. Ale hlavně eh, je důležité, aby ten směr, kterým oni půjdou, byl dobrý. A tato myšlenka byla podporána i panou komisařkou Aštanovou, i když mluvila trochu obecně, tak věřte mi, paní Valdere, tak eh, Myškeku pochopili to, co paní Aštonová řekla. A zítra očekáváme zcela přesné odpovědi. Čili to je tím směr, kudy chceme jít. Spíše než diskutovat o tom, zda to je legi, legi, legitimní nebo ne, nebudeme se zabývat tou formální e, otázkou. To je tedy ta linie, kudy chceme jít. E, máme e, před námi šest měsíců dosti obtížné práce Eh, bude tady referendum 27. června a 10. Eh, října potom eh, v ústava. Čili já se nyní vrátím k otázce potřeb. Co je potřeba ještě udělat? Ze zkušenosti vyplývá, že my jsme se vydali cestou eh, podpory právního státu a například eh, i eh, budování věznic. My například financujeme i budování věznic, protože ta situace tam byla příšerná, což znamená, že pracujeme s ministerstvem vnitra, ministerstvem spravedlnosti a tak dále. My jsme vybrali zcela vhodné osy, po kterých pokračujeme, čili my i postupujeme směrem, který eh, je dobrý a nepotřebujeme revidovat tento směr. A tak odpovídám i eh, na tu otázku stability. To je eh, problém zaměstnání také mladých. Je to problém, který souvisí se slabou ekonomickou situací v zemi. Je zapotřebí programu a hlavně v Biškeku. Ty manifestace a nestabilita okolo hlavního města, to závisí na tom, že tam je spousta mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, 30 až 40 nezaměstnaných je hodně. Čili tam existují opravdu obrovské frustrace a tím pádem velká očekávání. A e, tito mladí lidé bez zaměstnání samozřejmě mohou upadnout i do kriminality, do překupnictví a tak dále. Čili pravá, pravé nebezpečí je odvrátit tento směr Eh, máme určitou strukturu eh, stínové ekonomiky a korupce, protože eh, tam existuje klanová struktura, tedy země, ale v současné době existuje také otevření a je možné tedy zkusit nové modely. Je třeba posílit a práci, s, je třeba posílit bezpečnost a boj proti drogových organizací. tato organizace byla rozpuštěna a v současné době je třeba ji opět obnovit. Víme, eh, jaké nebezpečí v tomto smyslu pochází i z jiných zemí. Čili to jsou naše hlavní priority eh, bezprostřední. Eh, chtěli jsme také podpořit parlamentní demokracii a to cituji tady Radu Evropy. To jsou ty příklady bezprostřední. No, budeme podporovat i školství. A dále bych rád řekl, že chceme rozšířit možnost možnost eh, vzdělávání, chceme nabídnout mladým možnost eh, té mládeže, která je frustrovaná, která nemá perspektivy, aby se eh, dostala na evropské univerzity. My a se snažíme rozšířit eh, program Erasmus také na jejich eh, vzdělávací instituce komise. Ale zde odpovídám panu, zde odpovídám na další otázku. Komise má celou eh, delegaci. Je tam eh, velvyslanec Chantal de Brecht. A zabývají se asi 20 projekty. Eh, účastní se toho i moje skupina pracovní. Pošleme experty pro to, aby mohli Eh, zanalizovat politickou situaci, která by se zabývala hlavně eh, vývojem. Eh, tak výbor tam je na místě. Německo v současné době je čelí tedy tímto, je, vede tedy tuto, mm, vělí, velí této aktivitě. Pak také francouzský velvyslanec Kušner pojede do Biškeku je to zajímavé, že e, měli jsme vůbec nejméně zástupců v této zemi a v současné době e, se tato situace mění. To je možná také signál e, všem členským zemím. Otázka těch, ta jižní oblasti v Kyrgyzstánu, ano, ta otázka tady je. Nesmíme ji ale příliš dramatizovat. Báli jsme se, že jejich země by se postavil za bývalého prezidenta a že eh, sever eh, se postaví za tu novou vládu, ale naštěstí to tak není. Jejich eh, byl také zklamán prezidentem, který vlastně pochází z Dželajbádu a pochází vlastně i z jihu Kyrgyzstánu. Vy víte, že Stalin tehdy tuto oblast, ze které, toto údolí, odkud tento prezident pochází, vlastně rozdělil toto údolí na tři díly. Jedno, jedno patří k Kyrgyzstánu, jedno do Tadžikistánu, jedno k, k Třetí Azijské republice a takýmto způsobem vlastně tu oblast celou eh, rozdělil a dnes máme následky toho, mm, tohoto rozhodnutí. Čili i jich vlastně nepodpořil bývalého eh, prezidenta. On sice možná doufal, že tuto podporu bude mít, ale nestalo se tak což neznamená, že nicméně jich bude přijímat všechno, co bude pocházet z Biškeku. Je důležité, aby tato provizorní vláda eh, zůstala v kontaktu se všemi silami v zemi a aby eh, a hlavně eh, nezůstala omezená jen na politické hrádky v Biškeku. Přestože tato vláda vyjádřila vůli vrátit se k demokracii, je třeba, aby Eh, tato vláda také poslouchala eh, všechny síly, které existují v zemi. Eh, lidé je třeba tedy vytvořit tuto ústavu tak, aby v ní byly zastoupeny zájmy všech lidí ze všech oblastí země, aby zároveň tato země byla zachována ve své celistvosti. Myslím si, že obava z nějakých eh, dalších násilností, ta je celkem eh, neoprávněná. My bychom eh, my si uvědomujeme, že ta situace je velice křehká, ty manifestace pokračují, vždycky je možné, že se to zvrtne, ale hovořili jsme o etnických střetech. Tady nemilme se, zde také je možné, že se zmílíme. Udělám jeden příklad v, v Majevské došlo došlo ke střetům a hovořili se o tom, že tam došlo k obětem eh, mezi ruskou populací a mezi Turky, ale já eh, jenom chci říci, že tam se jednalo o mafiánské bandy, které chtěly se zmocnit eh, okolí, tedy hlavního města, Nejednalo se vůbec o etnické střety, jednalo se o mafiánské bandy. Eh, čili eh, jednalo se tady o zločinecké spolčení lidí, kterým šlo o to, aby se zmocnili území. Eh, my jsme toto řekli i ruským zástupcům, s kterými jsme v kontaktu. je samozřejmě třeba dávat eh, pozor eh, na, eh, na, i na tyto věci, na tyto aspekty minorit, na, na etnické problémy, ale je třeba vidět, jak budou tyto menšiny zastoupeny v parlamentním systému. Tímto způsobem chceme pokračovat a takto chceme jít dopředu, ale nesmíme absolutně živit žádné nenávisti a žádné uh, Eh, pochybnosti. V podstatě tento etnický problém je v, zásadě eh, pod kontrolou. A vláda si je vědomá eh, toho, že to nebezpečí tady je, nicméně je to vláda konsolidovaná, pracuje v mm, přechodném období k referendu. Je třeba, aby se odehrálo naprosto jasných podmínkách, transparentních a aby vláda vláda přijala i kontrolu i mezinárodní, aby se zaručila, zaručila zcela regulární hlasování. Budeme mít pozorovatele a řekli jsme, že v minulosti eh, k tomuto takto nedocházelo, proto je třeba na to dohlédnout. A potom ke strategii ve střední Asii. Eh, komise tuto otázku eh, položila několikrát. Dvě jednoduché věci. Za prvé, revize této strategie probíhá Eh, za německého předsednictví eh, byla vypracována tato strategie a bylo, předvídalo se, že tato strategie bude revidována. Eh, v současné době tedy k tomu dochází a systematicky se probírá tato strategie. Nemůžeme říct, že bychom měli důvod úplně všechno změnit, veškerý náš postup. Tato revize musí být kritická. Je třeba říci, že tato strategie se ještě obohatila v posledních letech. Jako příklad, zítra budeme mít eh, ministerské setkání, ale každý rok budeme mít i setkání v září, protože se jedná o otázku eh, bezpečnosti. Budeme hovořit o Iránu, o Afganistanu, o nových extremistických hrozbách a to všechno eh, nás vede k tomu, že ten náš dialog bude častější, než jsme předpokládali v minulosti. A potom Evropská unie se angažovala také proto, abychom našli regionální formu kooperace která je ještě nepostačující. A to eh, kooperaci na hranicích. Je třeba, abychom došli k integrované kooperaci na hranicích, abychom mohli eh, kontrolovat jednak eh, překupnictví s drogami a s chemickými materiály. Čili my se zamýšlíme nad tím, jak pokračovat v budoucnosti, E, musíme tuto strategii možná upřesnit, ještě e, zahustit na, pos- na příští tři roky, ale e, vzpomeňme si, že až po Tuliponové republici, re, revoluci se Evropská unie rozhodla, že posílí pozornost k těmto zemím. Z roku už v březnu roku 2005 nás události v Biškeku přivedly k tomu, že jsme vypracovali tuto strategii. Musíme také si uvědomit, že e, vlastně jsme e, převzali e, Lisabonskou smlouvu a cílem je tedy, abychom tam měli pět zástupců Evropského společenství, čili je potřeba Eh, ještě posilit pozici v Uzbekistánu a v Turkmenistánu, kde ještě nemáme eh, žádné zastoupení. Je třeba, aby toto zastoupení se ustanovilo, čili veškerá práce a veškeré politické úsilí jde tímto směrem, proto abychom potom měli eh, zastoupení opravdu ve všech zemích této oblasti. To jsou tedy tyto linie, po kterých půjdeme, jaká témata budeme zpracovávat. Například Eh, otázka bezpečnosti. Eh, zde neskrýváme, že budeme bojovat proti eh, pašování drog, ale budeme se zabývat i opatřeními proti terorismu. A abych ukončil, tak budeme pomýšlet i na určitý kulturní rozměr. Zatím tato oblast je velmi rusofilní a ta historie to tam tato, to sformulovala, je to normální, ale je důležité, aby informace nebyla jenom jednostraná. A tady bych rád upozornil na to, že Euronews eh, dělá opravdu dobrou práci. Já často slyším předsedy ehm, předsedy těch zemí, kteří mi říkají, eh, slyšel jsem to na Euronews, čili oni hledají i jiný pramen, jiný zdroj informací a to je velice dobré. A to může posílit i naší strategii do příštích let, takže vám děkuji. Děkuji, pane doktore Morelli, za eh, stanoviska i za vaše zcela přesné informace a mohli jsme o nich eh, diskutovat, diskutovat na tato velice zajímavá a choulostivá témata. Vy s námi zůstanete i eh, v další době, protože tady budete jako zástupce eh, Evropské unie pro krizi v Gruzii. Já nyní poprosím kolegu Dára, aby vyměnil, aby vystřídal zde pana předsedu Bartelociho, kterého pozdravím a poděkuji mu za jeho přítomnost zde a za jeho příspěvek. A nyní zdravím eh, speciálně zástupce pro oblast Kavkazu, to je pan eh, Peter Seneby, který zde bude hovořit na naše další téma. A, bude to téma eh, zprávy parlamentní delegace Evropského společenství v Gruzii 29. až 30. května 2010 tato delegace eh, se odebrala do eh, Gruzie. Pan Ataler byl, eh, vedl tuto delegaci a nyní nám podá zprávu o setkání, která tam, kterým tam došlo. Došlo ke setkání se zástupci občanské společnosti, politických zástupců. Bylo to setkání i v Osecii Eh, byli doprovodně i eh, pozorovateli eh, Evropské unie. Já nyní tedy předám slovo panu Kalerovi a samozřejmě naši zvláštní zpravodajové budou moci zasáhnout v jakémkoliv okamžiku, kdy budou chtít, až si vyslechneme tuto zprávu našeho kolegy. Pokud byste mohl se vejít do sedmi, osmi, maximálně deseti minut, tak byste mi opravdu usnadili můj úkol, protože to musím trošku dotáhnout čas. Děkuji. Eh, grazie, presidente. Thank you very much. Děkuji. Let me be... Děkuji. Pane předsedo, vyjádřím se stručně. Drazí kolegové, takže dotknu se dvou úrovní této zprávy. Za A, co se vlastně stalo? Za B, chtěl bych nadnést některé otázky, respektive některá poučení, která můžeme vyvodit z naší návštěvy ve Tbilisi. Uskutečnilo se 12. zasedání ve Tbilisi EU ECC 29. března. Čtyři poslanci parlamentu, nepříliš mnoho, čtyři program, pořad jednání, zasedání, setkání, všechno bylo velmi intenzivní. Diskuze s našimi gruzínskými protěžky se zaměřila na následující otázky. Za A. Za prvé, takzvaná druhá vlna demokratických reform. Nadcházející regionální volby byly středem pozornosti, jak víte, 30. května naši gruzinští partneři budou mít. Regionální volby. Hovořili jsme o globální finanční ekonomické krizi a o tom, jak se Gruzínci vyrovnávají s výzvami této krize a jaké sociální opatření přijímá vláda. Hovořili jsme o etnických menšinách, a také otázku tzv. IDP, což jsou vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci. Kromě toho jsme se dopodrobna obeznámili se situací podél administrativní hranice s Abchází a Jižní Osetí. Monitorovací opatření a perspektiva dalšího pokroku v ženevských jednáních. Gruzínská účast na východním partnerství byla rovněž předmětem našich diskuzí a dále jsme eh, hovořili o otázkách Jižního Kavkazu a, a Černého moře. Přijali jsme soubor opatření, což se nestalo v případě azerbajdžanské delegace v, prosince, v prosinci, jak si někteří z vás vzpomínají první den bylo velmi zajímavé, když jsme zahájili program s setkáními s mnoha nevládními organizacemi z Gruzie, zástupci médií i opozice. Informovali nás o přípravách a problémech souvisejícími s místními regionálními volbami a stručně řečeno byli vysoce kritičtí. Kritičtí vůči stavu dodržování lidských práv, vůči pluralitě médií, vůči možnosti médií, omezené možnosti médií účastnit se ehm, vyváženým způsobem těch místních voleb. Tudíž jsme dospěli ke společnému závěru, že dobře fungující demokratické instituce spolu s dodržováním lidských eh, práv a právního řádu jsou pro moderní Gruzii stěžejní. Po oficiální PCC jsme se setkali oficiálně s prezidentem Sakašvilem, s panem baramidzem s ministrem pro evropskou integraci a vicepremiérem a s několika dalšími oficiálními představiteli Gruzie. V poslední den naší mise jsme měli možnost setkat se s Evropskou monitorovací misí v Gruzii a informovat se o situaci podél administrativní hranice. To znamená situace, která je v terénu, která existuje přímo na místě po válce v roce 2008 po konfliktu s Ruskem. Eh, cestovali jsme do Gory, setkali jsme se se zástupci interně vysídlených eh, osob a uh, uprchlíků. A dále Kuvality, což je blízko té, eh, blízko regionu Sinvali, blízko administrativní hranice. Ale co je důležitější, chtěl bych ve stručnosti nastolit některé otázky a poučení, která můžeme vyvodit ve vztahu k našemu vztahu s Gruzí. Za prvé, situace podél administrativních hranic Jižní Osety a Abcházie je již několik měsíců klidná. Nedochází rovněž k žádným dramatickým vývojům v oblasti ženevských rozhovorů nebo podmínek, za nichž Evropská monitorovací mise působí. Rusko spolu s lokálními milicemi brání ve vstupu do Jižní Osety a Abcházie. To znamená, že naše monitorovací mise je de facto aktivní pouze na gruzínské straně. Gruzínská vnitrostátní politika je nyní ve stínu těch místních voleb, včetně prvních přímých voleb starosty Tbilisi 30. května, jak jsem zmínil. Tyto volby mají mnohem větší váhu, než obvykle mývají místní volby, protože budou mít dopad na několik let. Parlamentní volby se chystají až v roce 2012 a prezidentské volby dokonce až 2013. Povšimli jsme si, že existuje situace, kdy politická elita a loajální média využívají externí napětí jako k zámenku k zajištění de facto monopolu na moc, monopolu moci prostřednictvím těch zmíněných voleb. Mnozí z vás slyšeli o nedávném 30-minutovém vysílání jakého si pseudo dokumentu v televizi o podstatě de facto invazi, nové ruské invazi, podporované gruzínskou opozicí. Dozvěděli jsme se, že v čase vysílání to vyvolalo obrovskou paniku, včetně zvýšeného počtu potratů a infarktů. A Evropská monitorovací mise musela situaci uklidňovat. Toto zahrávání si s eh, externími hrozbami je samozřejmě proti duchu úsilí monitorovací mise zajistit bezpečnost. Byli jsme toho názoru, že prezident a zbytek politické elity v Gruzii by neměly vyvolávat strach a zastrašovat voliče, ale měly by umožnit, aby se zem, ze země stala normální fungující demokracie pochopitelně, že existuje reálný prostor pro více než ruský stranický systém. A to je to, o co jde. Místní volby představují obzvlášť dobrou příležitost k takovému posunu. Kromě toho je zásadní, aby Evropská unie jakožto hlavní bezpečnostní a ekonomický partner Gruzie, měla co největší vliv v Gruzii, aby tento vliv byl využit. Protože Gruzie je jedním z největších příjemců naší hospodářské, finanční a sociální pomoci. A to je něco, co poznamenáváme také ve společné zprávě. A konečně v neposlední řadě zachování vysoké úrovně podpory pro zranitelné skupiny v Gruzii je velmi důležitá, včetně úsilí o zajištění energetické soběstačnosti tak, aby se ale naše podpora dostala Gruzi jako celé zemi, nejenom gruzínským orgánům. A to je klíčové. To je jeden z hlavních cílů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 panu ministru Tálerovi. Je to něco podobného, je jako zřejmě ve Slovensku když televizní nebo rozhlasová stanice začne vysílat program, který vyvolá napětí, nikdo se nedovolí kritizovat nebo obvinovat eh, slovinskou vládu. My všem kritizovali gruzínskou vládu za televizní vysílání, ovšem televizní stanice, která toto učinila, není vládní televizní stanicí. Kdyby eh, se to stalo v Americe, tak eh, Eh, víme, že je známé to slavné vysílání Orsona Velse. Eh, byla to de facto hra, která byla o útok Martianu na Ameriku. Eh, tak prostě tam byste také museli kritizovat tuto stanici. Nicméně my musíme jasně rozlišovat mezi počínáním médií a žurnalistů a kteří si počínají tak, jak si počínají ve snáze e, zvýšit sledovanost. Takže e, není to vláda, kdo vždycky za všechno může. Já bych e, chtěl vyslovit souhlas s panem Tálerem v tom, že bychom měli nadále výrazně podporovat eh, Gruzii. Víme, že Gruzie je velkým příjemcem evropské pomoci, ale dá se říct, že je to eh, svým způsobem frontový stát, stát, který se rozhodl spolupracovat s Evropskou unii. Eh, Gruzii se na rozdíl například od Arménie podařilo vymanit se z ruské sféry vlivu a z tohoto důvodu bychom měli pokračovat v pomoci této zemi. Já dost dobře nechápu ten rozdíl, který eh, děláte mezi pomoci zemi a pomoci vládě, protože eh, v Gruzii je pouze jedna vláda. A já bych chtěl poděkovat panu Manelovi za otevřená slova. Evropská unie je značně silně zastoupena v Kyrgyzstánu. Bude se tam otevírat ambasáda německá a francouzská, ale myslím si, že Evropská unie je o něco více než pouze zájmy jednotlivých členských zemí. Giorgio, Kolega G. Giorgio, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl říci, že celý parlament by měl podporovat nezávislost a územní celistvost Gruzie. To by měl být jeden z úhelných kamenů eh, Evropského parlamentu a jeho postojů vůči Gruzie. Domnívám se, že bychom se měli snažit vyhnout vojenským akcím a soustředovat se na úsilí dosahovat cílů mírovými prostředky. Měl bych několik otázek. Jak podle vašeho názoru budou volby ovlivněny politickým vývojem? Tady hovořím o politickém vývoji. Bude třeba v Abcházii, eh, budou nové volby, děkuji. Kolega Lösing, per... Děkuji, kolega Lösing, tři minuty. Äh, Já ich habe noch einige ergänzende Fragen. Ano, mám doplňující otázku ke zprávě PCC. Já jsem tuto zprávu četla velice pečlivě a v této zprávě se hovoří o eh, zřízení nových eh, mírových sborů mezinárodních. Je to skutečně tak, že by tyto mírové spory měly mít skutečně silný mandát. A je pravda, že evropské země se budou účastnit těchto mírových sborů a jak na to reaguje Rusko. E, v té zprávě Eh, zaznívá dosti silná kritika ruská, ovšem nikde se nekritizuje gruzínská agrese, která, jak také naše vyšetřovací komise zjistila, eh, byla eh, jaksi něčím, co vyvolalo vojenské konfrontace. Čili ta zpráva se nám v tomto směru zdá poněkud jedno, tedy fandící jedné straně, jednostranná. Dále se hovoří o školení, školení eh, sil eh, má to tak skutečně být a co říkáte o tom, že Spojené státy by měly se počítat, eh, počítat s dlouhodobým zásobováním Gruzie vojenským materiálem, jak řekl jeden americký senátor. A Dále, eh, pokud se týče eh, pokud se týče územní celistvosti a nezávislosti Gruzie, jaký je rozdíl mezi ní a Kosovem? Ehm, Děkuji. Eh, nyní ukončíme tyto dotazy a nyní opět předám slovo panu doktorovi Morelovi, protože On bohužel bude muset za chvilku opustit naše eh, setkání, kolem páté hodiny musí odejít, ale my bychom rádi slyšeli, co odpoví na eh, tyto příspěvky a rádi bychom taky eh, věděli něco o vyjednávání především v Janově, hlavně v, v Ženevě. Nevím, jestli vy žádáte o slovo? Pokud on opravdu chce, tak eh, vysekneme si ještě eh, minutu, vám můžeme dát. Děkuji. Protože vy jste zpravodajka? Ne. Vy jste byla taky částí delegace? Ne, dobře, máte slovo. Děkuji. Ne, já nejsem zpravodajka pro Gruzii, ale já jsem eh, byla spolu s delegací na návštěvě eh, parlamentního eh, kooperačního výboru, čili chci říct toto navzdory tomu, že už bylo řečeno mnoho. Důležité naše nálezy přímo na místě byly ty mise Evropské unie velice důležitá a my bychom měli by také možnost eh, eh, posilovat různé projekty eh, přes administrativní hranice, zejména tedy pomáhá také lidem v Jižní Osetii. Také velice problematické bylo to, jakým způsobem se připravují volební seznamy, tam se velice manipuluje s volebními okrsky, tak aby na tom vydělala vládní strana také my jsme v posledních týdnech eh, si vyslechli poznámky některých stran, eh, třeba také zelené strany, což eh, my víme, že zelená strana měla problémy s registrací, až na podruhé se to povedlo. A bylo velice podivné, jakým způsobem se identifikovaly osoby ve volebních nebo pracují ve volebních komisích, čili tam skutečně bylo poněkud obtížné sestavit poměrně nezávislou volební komisi, což kritizovala v minulosti řada NGO. A čili my jsme viděli ty samé problémy. Také například eh, se sestavování, při sestavování těch volebních eh, komisí eh, byly často ne, nepřijati zástupci nevládního sektoru. Jsou tam další problémy. Eh, třeba nevládní síly se těžko dostávají do médií. My jsme o tom hovořili také se sprintem Sakašvili a také jsme kritizovali právě tyto toto falešné vysílání. Eh, prezident reagoval na to, že prostě on o tom věděl, no jo, určitě, že to není dobré, že je to hodné kritiky. Eh, je tady ale v podstatě taková jakási snaha eh, nalézt společného nepřítele a pomocí toho se snažit tedy zlepšit demokratický vývoj v zemi, což podle mě je velmi problematické. My jsme navrhli rezoluci spolu s gruzinským parlamentem a myslím, že bychom měli dále v tomto směru pokračovat. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy předávám slovo pánu eh, doktorovi Morelovi. pět šest minut, prosím, pokud to půjde. A děkuji. Eh, pane předsedo, už jsem dost hovořil, takže eh, samozřejmě musím být stručný. Děkuji za tuto příležitost a děkuji za informace o této misi, kterou jsme sledovali s velkým zájmem. E, nicméně, a rád bych reagoval, a to z úhlu mé zodpovědnosti, e, ta diskuze v Ženevě, aplikace tedy těch e, ustanovení z 12. srpna a ze září, Petersen by Eh, vlastně se zabývá celým tím komplexem této oblasti a oba dva eh, pracujeme na stejném patře, na stejné chodbě v Rifrasar a eh, oba dva máme spolu stále kontakty, pracujeme spolu. Já se zabývám tedy diskuzí v Ženevě a nemohu se vyjádřit k ostatním věcem. Já jsem prakticky neviděl žádnou diskuzi o této diskuzi. Ta delegace byla v terénu, četl jsem rezoluci a konstatuji, že ta stanoviska z Ženevy stanoví, že e, Evropa chce z OSN vytvořit určité východisko z této národní krize která vznikla na základě krátkého konfliktu, který nicméně byl velmi destabilizující v srpnu roku 2008. My už eh, zasedáme po desáté. Je to eh, trochu málo, ale přitom to není tak úplně špatné, když pomyslíme na to, že že jsme měli strach o to, že se celá situace zablokuje, ale přesto ta situace, situace se vyvíjí, sice opatrně a po etapách, protože v podstatě my vycházíme z eh, války, a kde ty eh, odmítání bylo velice eh, silné. Vnitřní problémy Gruzie jsou velké zde ty dvě entity v Gruzii byly uznány některými zeměmi, některými ne. A je to situace velmi složitá. První nezbytnost byla ta, aby došlo k zastavení bojů, aby se navázala diskuze, aby se zajistila humanitární pomoc obyvatelům a aby abychom se vyhnuli eh, nehodám a abychom mohli eh, opět rekonstruovat eh, určitou bezpečnost v zemi a potom se zabývat politickými otázkami. Metodicky jsme šli touto cestou. Chtěli jsme tedy zajistit nejprve základní potřeby a potom krůček za krůčkem dobývat důvěry ale domníváme se také, že to je jediná e, možná cesta, protože jsme vyšli z takového vzájemného odmítání a nechtěli jsme, aby došlo ke konfrontaci, která bude bezvýchodná. Podle mého soudu e, první e, výsledky jsme obdrželi, nastavili se určité mechanismy prevence mezi Gruzií a mezi zbytkem tedy té Osecie a mezi Abchází. Tento mechanismus víceméně funguje relativně dobře s Abchází, trochu méně dobře e, funguje v jiných oblastech, ale ten kontakt je tam navázan. My jsme e, v Ženevě řekli, že každé dva měsíce to budeme kontrolovat, vždycky chceme prostudovat situaci například eh, menšiny gruzínské v jiných oblastech, chceme vidět, jaká je otázka uprchlíků, eh, chceme znát přesnou situaci v terénu. A jak tady v Cimbali, tak v Sukumi. Práce v Ženevě je práce, eh, která pokračuje, ta naše skupina funguje neustále. Existuje asi 60 aktérů v této práci, kteří se angažují na politické i humanitární úrovni a opíráme se i o e, té kontrolní e, misi Evropské unie, protože ta vlastně pracuje, je angažována v této misi. Ta pracuje v terénu a je schopná schromáždit e, veškeré informace. V současné době tam už není OSN, jednotky OSN tam už neexist, nejsou přítomny Čili eh, zodpovědnost vlastně postupně přechází na evropské společenství a Evropská unie je angažována v této situaci v Gruzii a zvláště eh, zvláště my v sekretariátu a, a v Ženevě se o tuto otázku staráme. Eh, v současné době se, se tedy hraje na tomto scénáři Evropská spole, e, společenství e, si uvědomilo, že je třeba okamžitě reagovat. E, hned 10 minut po té, co se staly tyto události, Evropská unie řekla, uklidněte se, nic se nestalo. Evropská unie okamžitě nechala splasknout tento balon paniky, kterému došlo. Je Čili první funkce Evropského společenství je prevence a e, nějakým způsobem hašení e, konfliktu. A je třeba, abychom za to poděkovali 350 členům této mise, která e, riskovala a musíme opravdu jim poděkovat. Dělali obrovskou těžkou práci a je to práce zcela Eh, zcela úspěšná, kontrolují eh, situaci na tomto území a dále. Poté, co eh, my se zaujala své stanovisko, zareagovala na události, řekli nám, spolupředsedům Evropy a řekli nám i OSN, že musíme tedy odsoudit tu situaci a my jsme řekli, ne, eh, naše instituce eh, OSN a EU, my nebudeme eh, nic odsuzovat, my nám chybí úplně informace o vojenské situaci. My musíme vědět, co se děje na druhé straně. Čili my potřebujeme výměnu informací. Na každé straně je třeba, abychom řekli, předpokládáme, že bude taková, a takový posun vojska na e, tom a tom území. A tak e, satelitní centrum pracuje velice dobře a má svoji roli a je velice užitečné. E, můžeme samozřejmě pracovat lépe na obou stranách protože každé dva měsíce se schází eh, toto množství lidí a pracujeme na této problematice. Můžeme samozřejmě rozšířit naše opatření na příštím zasedání v Ženevě. Budeme pracovat 8. června ještě dále, abychom eh, tuto otázku eh, mohli zpracovat lépe. Čili to jsem odpověděl na roli ženevských setkání a na zdokonalení naší práce poslední slovo potom pro eh, paní Junáček. Já jsem četla vaši zprávu i vaše pozměňovací návrhy a eh, četl jsem i tu, eh, tu kontrol, o té kontrolní linii. Ne, prosím vás, nemluvme o žádné železné oponě. Já bych udělal takový příklad v tom smyslu, co vy říkáte. Jedná se o to, abychom usnadnili eh, život té populaci, která vlastně je dnes separovaná. Tam se jedná o Abchazy, které jsou odděleni od zbytku Gruzie. Eh, tady vlastně je určité údolí, které je, které je eh, odděleno v polovině. Například 20 žáků by mělo chodit do školy na druhé straně údolí a pak 20 žáků z druhé strany, které by měly eh, přejít do té vesnice a to je situace obtížná v, v, za těchto okolností, kdy, kdy eh, v tomto eh, údolí je situace rozdělená na dvě půlky a my na této situaci pracujeme. My bychom chtěli normalizovat určité body průchodnosti v tomto údolí. Chceme, aby se zmírnila korupce napravo i nalevo. Chceme eh, nastolit normálnější podmínky eh, životní v takovéto situaci, protože tam jsou eh, dvě entity, které jsou neuznané a je třeba, abychom tam zajistili určité průchody Eh, v současné eh, době jsou tam ruské hlídky, které vlastně zaručují kontrolu nad těmito eh, hraničními přechody. My bychom chtěli stabilizovat tento každodenní život v těch obou částích této oddělené oblasti. Děkuji, pane velvyslanče, bylo to opravdu zajímavé. A vaše odpovědi byly velice přesné. Vy jste nás již upozornil, že budete muset opustit naše zasedání v pět hodin, takže my vás zdravíme. Můžete zůstat s námi až do poslední minuty, nebo jak chcete, můžete nás opustit tiše a po anglicku, jak se říká. Takže nyní předávám slovo eh, dalšímu našemu hostu. Um, yeah. Pane předsedo, já bych si dovolil tady připojit několik obecných poznámek. Tím, že se říká, že eh, v daném regionu eh, je hodně eh, toho, o co jde, a co by mohlo ovlivnit rovnováhu. Problémy zde zahrnují širokou paletu od strategických až po detaily. Na strategické úrovni je situace taková, že Gruzie si bude muset vybrat. A tam eh, probíhá debata, přičemž jedna možnost je zbližování s Evropou a budování bezpečnost a prosperity pomocí spolupráce s Evropou. Na druhé straně ovšem existuje možnost daleko samostatnější Gruzie, přičemž evropská možnost eh, se mnohdy vnímá jako možnost eh, svázaných rukou pro gruzínskou vládu. A můžeme říci, že tam mnohdy eh, převládá dojem, že eh, evropští spojenci mm, situaci dost dobře občas nechápou. A to se vlastně vyjadřuje, že ono vyjádřením je třeba právě ono inkriminovaná televizní show. Eh, další věc, eh, která také přispívá k rovnováze či ovlivňuje rovnováhu, je osud eh, gruzinské demokracie. V Gruzii se chystají místní volby a tyto budou mnohem významnější, než obvykle takové místní volby bývají. Je to jakási generálka na velmi důležité prezidentské a parlamentní volby za pár let a navíc se budou odehrávat ve velmi bouřlivém období, které následuje po eh, vyhlášení výjimečného stavu v roce 7, a pak v roce 9 válka a to eh, byly velmi, velmi tvrdé měsíce je, jsou tady také otázky toho typu, jaké bude prostředí, jaká bude atmosféra, jestli to bude stejné jako v minulých volbách, nebo jestli to bude lepší. A potom je otázka, co nastane po volbách, jestli opozice uzná eh, výsledky, nebo jestli bude bojovat dál. Čili eh, je to podobná, může nastat podobná situace jako v předchozích dvou politických krizí v roce 7 a 9. Je to eh, region nabitý konflikty, my jsme o tom už hovořili mnoho. A opět, abych to zjednodušil, eh, tak eh, gruzínská vláda má není na vybranou, buď bude izolovat ty problémové regiony a nebo se je bude snažit naopak vtáhnout do dění a vytvářet možnosti mírového vyřešení konfliktů. Tak eh, z našeho hlediska ta volba může vypadat jednoduše, ovšem eh, z hlediska gruzínského je to daleko komplikovanější. Eh, musím říci, že jak v Tbilisi, tak na druhé straně Eh, k tomu lidé přistupují s docela otevřenou myslí. Členské země koncem loňského roku na výboru pro bezpečnostní politiku projednávali politický dokument, kde se hovořilo o neuznání Abcházie a Jižní Osetie a Eh, otázky jejich opět zapojení do gruzinského dění a snaha eh, posílit zde pozici Evropské unie jakožto cestu eh, k normalizaci a sklidnění situace a dále řešení konfliktů mezi komunitami a tak dále. Máme tady vlastně dvě cesty, jednak neuznání samostatnosti a jednak eh, zapojování. Eh, protože opakem by byla izolace, což by nebylo produktivní, no a samozřejmě to eh, angažování, zapojování, tak to skutečně to, je, to se může vynout to tím i o ním směrem, čili můžeme se s tím dostat na velmi horkou půdu. My se snažíme eh, působit poradním způsobem pro gruzínskou vládu a eh, snažíme se o to, aby byl pracován akční plán s naším mm, poradcem eh, z kontextu kontaktu jak s Tbilisi, tak s centry v konfliktních regionech, která by mohla sehrávat důležitou roli. A čtvrtý bod na kterém závisí rovnováha, se týká vztahy Gruzie s jejími sousedy. Největším sousedem je samozřejmě Rusko a je také eh, ty vztahy s ním jsou také nejtěžší, s tímto největším sousedem. Vztahy momentálně stagnují, poněvadž Rusko není schopno zcela dostat svým závazkům dojednaným v rámci příměří. A byli jsme svědky velmi váhavých kroků směrem ke zlepšování, jako je třeba otevření hraničních přechodů mezi Ruskem a Gruzií. Nicméně oficiálních kontaktů je zde velice málo, takže tady je takové očekávání plné obav které se projevuje například v kontaktech, které například někteří opoziční vůdci měli v Moskvě. To vyvolává nervózní reakce v Gruzii, v Tbilisi. Také eh, vztahy s Tureckem nejsou zcela bezkonfliktní a bezproblémové Turecko je nepostradatelným strategickým partnerem Gruzie. Eh, zejména eh, v souvislosti s tureckými vztahy s Abcházií, eh, kde nadále pokračuje obchodní výměna i po incidentu z loňského léta do značné Eh, míry je to také díky silné abcházské diaspoře v Turicku. Takže my skutečně musíme udržet eh, sílu vlastní pozice, máme eh, dostatek instrumentů, jako jsou různé dohody, vízový program, svobodný obchod, to jsou vlastně ty hlavní instrumenty. A pokud budeme schopni její pomocí něčeho dosáhnout, pak eh, ve vhodném čase uvidíme velice silný stabilizační vliv na situaci v Gruzii. Pokud se demokracie týče, musíme pokračovat v našem dosavaním angažmá. Ačkoliv eh, to nebude jednoduché. Měli bychom zachovat pozitivní trend, pozitivní dráhu, ačkoliv to možná nebude tak pozitivní, jak, jsme, jak bychom očekávali. Měli bychom se nadále pokoušet o angažma v odštěpeneckých regionech a také bychom měli nadále udržovat bezpečnost, poněvadž Evropská unie je zřejmě tím hlavním stabilizačním aktérem v této situaci prostřednictvím naší monitorovací mise a prostřednictvím jednání v Ženevě. Já to nebudu dále rozvádět, už se to tady stalo přede mnou a děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní uzavře tuto diskuzi pan kolega Taler. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi pouze stručně doplnit pár slov k tomu, co pan veslanec řekl. A já souhlasím s tím, co řekl. Musíme si být vědomi toho, že moderní gruzínská společnost je z politického hlediska vysoce polarizovaná. A to je jeden z hlavních dojmů, které jsme si odnesli z našich setkání a které máme i při, z některých jiných zdrojů a příležitostí. My se snažíme povzbuzovat více inkluzivní politickou kulturu, která nikoho nevylučuje. To bylo poslání, s nímž delegace do Gruzie jela. A ta, ten falešný eh, dokumentární pořad i medy, který tu dnes již zazněl, to byl eh, příklad něčeho, co směřuje naprosto opačným směrem. A tato televize Mire není rozhodně nezávislým televizním kanálem. A když jsme hovořili s prezidentem, tak on řekl, že ten dokument byl, se maximálně snažil reprodukovat to, co by se opravdu mohlo stát. Což samozřejmě skutečně dokládá, že tento dokument nevznikl jen tak náhodou. Druhá záležitost související s volbami a jestli mohou být efektivní a jestli k něm dojde v Osity, v Abcházi, realisticky to nemůžeme očekávat, neboť neexistuje žádná možnost to v terénu prosadit. S tím souvisí i otázka paní Lezingové. O takzvané nové mezinárodní, nových mezinárodních mírových silách. To je poslední část doporučení která jste doufám obdrželi e-mailem. A musíme si být vědomi toho, že monitorovací mise je hlavním stabilizačním faktorem terénu. Jak řekl pan Morel, musíme jim vzdát hold, protože oni odvádí vynikající práci, mají naší podporu. Ale v důsledku nevole Abcházie a Jižní Osety, Osety, čili de facto Ruska, tato mise nemůže fungovat přes hranice. Tuto část textu navrhli naši gruzínští partneři a vyjadřuje jejich přání, aby vznikla nová síla, která by fungovala na obou stranách administrativní hranice. A my si samozřejmě myslíme, že se jedná o legitimní přání Gruzinců. tím bych svůj příspěvek ukončil. Je zřejmé, že Gruzie se snaží přiblížit Evropské unii. A samozřejmě i v konečným cílem je vstoupit do Evropské unie. A my máme hodně prostoru k tomu, abychom usnadnili ten proces prostřednictvím usnadnění vízového styku, asociační dohody a tak dále. Toto je vysoce pozitivní proces pro Gruzii i pro Unii. Děkuji panu poslanci Talerevo za jeho eh, konečný eh, příspěvek, eh, vyčerpávající a přesný. Děkujeme panu vyslanci za jeho důležitý příspěvek k diskuzi a děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili a předložili vaše názory a povznesli dotazy. A nyní bychom přešli k dalšímu bodu našeho pořadu jedné, který se týká zprávy kolegy Pejona o e, Unii pro středozemí. Kolega nám, kolega nám vysvětlí, k jakým různým kompromisům dospěli při vyjednávání s různými politickými seskupeními. E, a jakým způsobem se jim podařilo potom omezit i velké množství pozměňovacích návrhů, které padly. Já připomínám všem, že se bude hlasovat o této zprávě eh, na eh, zasedání v květnu na plenárce a bude se o ní hlasovat eh, ve výboru zítra. Co se týče plenárního zasedání, tak připomínám, že se odehraje před eh, zasedáním nejvyšších představitelů státu, eh, ke kterému mělo dojít 7. června. My všichni víme, jak středozemí je prioritou našeho strategického zájmu a Evropský parlament i po přijetí eh, této důležité zprávy se bude středozemím zabývat. Nežli předám slovo panu poslanci Pejonovi, tak bych rád upozornil kolegy, eh, že jsem zde eh, s ohledem na důležitost této zprávy pozval také pana tajemníka Unie pro, středozem, středozemí, který se bude podílet na pracech našeho výboru eh, na schůzi, která se odehraje 23. června. A to hned po eh, té, co dojde k setkání v Barceloně, bude to tedy eh, velmi příznivá situace pro toto důležité setkání. Eh, u jehož se jistě velký počet nás zúčastní. Nyní, vás tedy, nyní vám tedy, pane kolego, předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, a zvláště vám děkuji za ocenění důležitosti našeho výboru a e, e, vlastně důležitosti, e, jakou má otázka co Středomoří pro náš výbor a pro Evropskou unii. Já nebudu hovořit dlouze, protože potřebujeme si nicméně vyslechnout také kolegy. Já bych rád poděkoval všem kolegům. Ale není to jednoduché budeme potřebovat stáleho úsilí. A proto, abychom e, opravdu zdůraznili, že chceme podpořit Unii pro středomoří. A na základě našich prvních diskuzí e, jsme e, měli spoustu pozměňovacích návrhů a myslím si, že víc než 90 těchto pozměňovacích návrhů vlastně velmi obohatilo tento původní text upřesnili tyto návrhy o jeho obsah a dodali mu na síle. Rád bych tedy poděkoval e, všem i z ostatních frakcí a hlavně e, bych poděkoval kolegovi Žanakovi, s kterým jsme pracovali ještě dnes ráno, e, kolegu Vegla, pana kolegu Flotr, protože myslím si, že eh, my vám předložíme 25 kompromisů a po každé jsme vyjednávali a snažili jsme se dostat všem eh, jemným odlišnostem. Eh, snažili jsme se vzít v potaz jednotlivé expertízy, abychom našli bod určitou dohodu, tak abychom dodali sílu, tedy stanovisku Evropské unie. Rád bych poděkoval i poslancům Kopa, Budis a Viols, těm, kteří opravdu se hodně angažovali v této práci. A v tomto stádiu, myslím si, i eh, s ohledem na diskuzi, kterou budeme mít, eh, myslím si, že jsme dospěli opravdu k dobré kolektivní práci. A rád bych eh, označil jeden bod, který mi dělá starosti. My jsme zvolili vypracovat tuto zprávu, tak jak jste to vy, pane předsedo, připomněl v okamžiku, který eh, by eh, měl eh, podpořit i naše hlavy států, kteří se mají setkat v červnu. A ten proces, pro, který vede k Unie pro Svědomoří, je velice obtížný. A naráželi jsme na mnohé překážky v minulých letech. A poslanci to také vyjadřují rádi bychom, eh, abychom dospěli tedy k eh, úspěšnému vyjednávání. Eh, předpoklady pro schůzku 7. června nejsou zrovna nejlepší. V okamžiku, kdy parlament bude hlasovat v plenárce o, tom, o této zprávě, tak to bude zřejmě situace trochu jiná, než s jakou jsme počítali. A rádi bychom věděli, jak jakou zprávu naše, eh, náš výbor a parlament vlastně eh, eh, chce dát svým postojem. A nyní k obsahu. Ty nejobtížnější body, o kterých jsme jednali, se samozřejmě týkají o lidských práv, především je především silných práv žen. Jedná se také o dialog mezi jednotlivými kulturami a náboženstvími. Dalším bodem no, byly otázky eh, udržitelného rozvoje. A pak se jednalo o velice jemnou dialektiku mezi eh, nezbytností konkrétních projektů, které by měly odblokovat eh, situaci na středním a blízkém východě a mezi tím, že bychom neradi, abychom tu situaci nějakým způsobem narušili, abychom naporušili určitou rovnováhu. Čili určitá, určité signály tady ale jsou k tomu, že by mohlo dojít k blokování situace spíše než konkrétním řešením. Čili No, děkuji všem kolegům, kteří se eh, podíleli na této práci. Existují ještě dva, tři body, které bude třeba ještě dotáhnout eh, k těm otázkám, eh, které jsou velice cholostivé, jakož, jako například otázka imigrace. Tam jsme dospěli k určitému kompromisu, který by mohl být vyvážený. Pokud nicméně něco zůstává k diskuzi, tak to bychom měli prodiskutovat. A pokud eh, se nám to podaří, ten proces je velice těžký a je třeba, aby Evropský parlament mluvil tedy opravdu silným a jasným hlasem. Děkuji. Eh, zpravodajci Spravodajci eh, Pejon a nyní stínový zpravodajové. Předáváme slovo před, jako prvnímu panu poslanci Janákovi. Děkuji já chci poblahopřát panu zpravodaji, panu Pejanovi za skvělou práci, kterou odvedl. Myslím, že je skutečně, se to vydává správným směrem a je nepochybné, že nastal vhodný čas k tomu, aby parlament vyslal signál radě, zvláště s ohledem na prozatímní výsledky barcelonského procesu. Barcelonský proces zklamal očekávání, jež do něho byla vkládána. Mnohé programy nebyly implementovány nebo byly implementovány nedostatečně. My jsme si vědomi toho, že konflikt na Blízkém východě nebyl barcelonským procesem žádným způsobem zmírněn. Skutečnost, že tam máme Izraelce a Palestince sekretariátu, dává jistou naději. Ne přímo naději na vyřešení konfliktu středovýchodního, protože k tomu bude potřeba mnohem více pokroku, ale Lisabonská smlouva dává určitou naději. A to, že v sekretariátu je palestinec a Izraelec, minimálně znamená, že v rámci toho obecného úsilí se nevyskytnou zásadní překážky za nesmírně obtížných okolností. Navzdory tomu existuje nějaká možnost něco dosáhnout. Myslím si, pane předsedo, že Unie pro středomoří a středomořskou spolupráci musí zahrnout všechny oblasti. je důležité, aby navzdory tomu, že Evropská unie ztratila mnohé ze svých eh, kulturních insigní a ztratila hodně ze svého imidže v očích Severní Afriky. Ne úplně vše je prohráno. Existuje dobrá vůle, a spolupráce v oblasti kultury, udržitelného rozvoje, vzdělávání, práv jednotlivce a genderové rovnosti nadále pokračují. A doufám, že zahrneme i požadavky na úsilí, které musí odvést tyto země v zájmu posílení demokratického procesu. Samozřejmě, aniž by to šlo, bylo na úkor jejich kultur ty programy, o kterých hovoříme, by mohly prospět těmto lidem. Řeč musí být i o emigraci. Pomocí těmto zemím můžeme odradit některé přistěhovalce od toho, aby se snažili překročit středozemní moře. A pozměňovací návrh 39 zahrnuje termín eh, point of reference a já bych chtěla, aby tato věta byla vyškrtnuta. Čili ta slova point of reference, eh, point de reference francouzsky by měla být vyškrtnuta. Mám za to, pane předsedo, že pozměňovací návrhy přispěly ke zlepšení zprávy a máme také kompromisní návrhy a díky tomu budeme moci obohatit naši práci o širší politickou dimenzi a budeme moci vyslat lepší poselství. Děkuji a nyní tři minuty pan poslanec Flotter. Merci, monsieur le président. Děkuji, eh, pane předsedo. Nyní jsme na úrovni kompromisních návrhů já bych chtěla poděkovat zpravodaji, který eh, vlastně během celé práce eh, prokázal velkou ochotu a velkou otevřenost eh, i pochopení pro problémy svých kolegů a dospěl tedy k kompromisním návrhům, které jsou ve své většině nejenom vyvážené, protože eh, nakonec někdy se stává, že kompromis je nic neříkající, ale dospěli jsme zde ke kompromisům, které jsou konsistentní. A nakonec eh, se podařilo dospět k výsledku, který eh, je uspokojující ve většině případů. Přesto však zůstává ještě několik bodů, u nichž se ještě nedospělo k dobrému výsledku a kde Eh, výsledek není tak úplně eh, uspokojující a ráda bych hovořila hlavně o těch nejkomplikovanějších eh, věcech, protože říkám, že to, co funguje, je v převaze. Nicméně potíže máme hlavně jedenáctku, jedenáctý pozměňovací návrh, který se týká zemědělství. Samozřejmě existuje podpora všeobecná vyjednávání o zemědělských produktech, ale v mé politické frakci to není většina, takže eh, tento návrh 11 by mohl být možná podpořen mojí frakci do té míry, že bychom mohli odstranit tento, tu narážku na vyjednávání s eh, VTO, eh, tam, kde se jedná o kvalitu, kvalitu zemědělských produktů moje skupina by to jistě eh, uvítala. To je jedenáctý eh, pozměňovací návrh. Pak je zde třináctka, to jsou obnovitelné energetické zdroje pro nás. Tento eh, kompromisní návrh by měl být jasnější a hlavně tam, kde se hovoří ano o rozvoji těchto energií, slunečních energií hlavně, priorita by se dávala hlavně těm zemím jihu Středomoří. Tady ten odkaz na, na tuto síť by měla být velice jasná. Zde by se mělo jednat o infrastruktury, eh, tedy jižních zemí. Já bych tedy ráda věděla, zda by zpravodaj mohl toto Eh, toto objasnit, aby tato odstavec byl ještě jasnější, než eh, tak, jak eh, je v současné době, aby výslovně se zde mohlo mm, hovořit o těch ježních oblastech, které by zde měly být tady psala přesně upřesněny. Potom k té imigraci, tam to bylo jistě těžké, ale jsem spokojená s tím, že se hovoří o o explicitní poznámce na e, práva azylu. To se mi zdá zcela zásadní, když se hovoří o azylu, o právu na azyl ve středozemské oblasti, v středozemní oblasti. A pak, e, abych se vrátila ke kompromisu číslo jedna, tak tam máme e, redakci, kde se hovoří ne o individuální, ale i kolektivním právech a to se nám zdá v pořádku. Myslím si, že tam bychom se mohli vrátit eh, k té formulaci předcházející. Eh, mluvím, mluvím tady o tom kompromisní návrhu 1. Eh, Flotr. Děkuji paní poslankyni a nyní kolega Majer, tři minuty. señor presidente. Yo también quería sumarme al agradecimiento, señor a pesar de que Děkuji. Já chci také poděkovat panu Pejonovi, navzdory tomu, že naše frakce předložila 40 pozměňovacích návrhů, které nebyly předloženy do kompromisních návrhů. Ale každopádně oceňuji snahu pana Pejona dospět ke kompromisu, který eh, tak, aby návrhy byly co možná nejvíce konsenzuální. A je jasné, že nedořešené konflikty jsou velkou překážkou, ať už je to palestinský konflikt, nebo jiné. A myslím si, že kompromisní návrh je přijatelný, protože hovoří o potřebě vzniku palestinského státu. Ovšem zanedbali se dva další konflikty, které jsou velmi důležité. Za prvé konflikt na západní Sahaře. Západní Sahara je v rukou OSN Všem je to jeden z mála procesů dekolonizace, který ovlivňuje tuto oblast a dále vojenská okupace severního Kypru. Je to členský stát Evropské unie. My jsme předložili pozměňovací návrh, který říká, že Turecko musí respektovat každý členský stát Evropské unie a vojenská okupace a 40 tisíc vojáků v severní části Kypru, to je objektivní překážka sjednocení ve Středomoří a budoucnosti, kterou bychom si přáli. Předložili jsme pozměňovací návrhy, které mají řešit různé překážky, které ještě brání pokroku. Naopak jsme potěšeni, že některé otázky se podařilo vyřešit uspokojivěji. Zejména hovořím o otázce volného obchodu, Někdy ovšem dochází k, k tomu, že jsou postihovány slabší ekonomiky a vznikají, vzniká nerovnováha. Dále je tu otázka partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jak pan zpravodaj ví, my nepodporujeme soukromé financování. A skutečnost, že tady to zvolené znění se snaží vyhnout nejkontroverznějším oblastem. Takže my jsme něco navrhli, ale nedostalo se to do kompromisu. Navzdory tomu, pan Pejon se to pokusil vyřešit co nejlépe, jak bylo možná, to zejména pokud jde o palestinský konflikt. Také zaznělo, že je potřeba, aby vznikl palestinský stát, že to je jasný signál, který vysílá parlament. A slova zástupce stínového zpravodaje a pro ALDE pan poslanec Görens tři minuty. Euh, Pane předsedo, pan Weigl eh, mě poprosil, abych ho zastoupil, což není jeho zvykem. Já to udělám, což také není mým zvykem. A budu hovořit anglicky, což je ještě mnohem méně mým zvykem. Takže prosím, přijměte eh, tady eh, zástupce. Takže on začíná chválou na zástupce a já budu tedy pokračovat potom v angličtině. Eh, v skutečnosti je, že mediterální, mediterální unie má velkou, velký potenciál. A týká se to oblasti dopravy, vzdělávání a tak dále. A do budoucna význam Eh, zemí na jihu středozemního moře poroste. My eh, zatím eh, pořád ještě nemáme splněny naše ambice a proto je tato debata velmi případná. Probíhají rozvody v Barceloně a ještě to bude nějakou dobu rvat, než se dopracujeme stanovám. Musíme nyní zajistit, aby sekretariát eh, měl dostatečné lidské a finanční zdroje. Eh, důležitou přidanou hodnotou eh, této mediterální unie je zaměření na konkrétní projekty. Je to otázka politické debaty, ale zároveň je třeba zajistit, abychom se zabývali konkrétními věcmi, jako jsou energetické projekty, vyšší vzdělávání, spolupráce v této oblasti a další. Nemůžeme ovšem eh, ignorovat to, co se děje přímo eh, v této oblasti. Například eh, konflikt na Blízkém východě si zaslouží naši plnou pozornost. Dvě strany konfliktu nyní chtějí spolupracovat na uskutečňování projektů a toto musíme podporovat a pozbuzovat i v tom. Také bychom neměli se bát otevřeného politického dialogu s našimi partnery. Je třeba zdůraznit to, že je nutné dodržovat základní lidská práva. Středozemní unie by se měla stát oblastí tolerance a mírového soužití eh, lidí, regionu a také různých přesvědčení. Také je třeba zdůraznit, že je třeba lépe ekonomicky a politicky kooperovat mezi zeměmi na jižním břehu Středozemního moře. Toto je mnoho nevyužitých příležitostí. Potřebujeme více investic, více projektů. My tam sice můžeme být nápomocni, ale musí se to ujmout samotně naši partneři na jihu. Pokud se týče otázky financování, pokud by tato středozemní unie měla být úspěšná, musíme tomu věnovat dostatečné zdroje. Evropská investiční banka zde dosud sehrávala velmi významnou roli, má své finanční nástroje a e, podporuje mnoho projektů. Evropská unie by měla být připravena e, v tomto pokračovat. Například takovou možností by mohla být e, investiční banka pro Euromed. Tak je třeba zatraktivnit tuto oblast pro soukromé investory. Jenom jednu větu. Já chci ještě poukázat, eh, jaký máme postoj k eh, kompromisnímu návrhu 11. My se domníváme, že EAPEM fungují. A je to něco, co jde nad rámec UFM a proto chceme ponechat stávající název. Eh, Pane Gerens. A to je vše, pokud jde o stínové zpravodaje. Škopa, Obiols. Dvě minuty, prosím, každý. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci rovněž poděkovat panu Pejonovi za jeho práci a za jeho schopnost věci takto dát dohromady v podobě kompromisních návrhů. Chtěla bych říci, že většina předložených kompromisních návrhů se strany kolegů potrhuje význam spolupráce ve Středomoří. A také se tu říká, že Středomorská unie nemůže nahradit, nahradit barcelonský proces. Naopak buduje na barcelonském procesu tak, aby vdechla nový život prostřednictvím společných programů. Chceme reformy, které zlepší životní podmínky obyvatel regionu na základě hospodářského růstu a také posílením lidských práv a demokracie politický dialog zůstává stěžení. A na to je potřeba, aby to fungovalo na úrovni eh, hlav státu, ministerské úrovni a dal, dalších úrovních, i na regionálních úrovních. Nemůžeme ignorovat problémy, které vyplývají z izraelsko-palestinského konfliktu. A musíme neustále opakovat potřebu řešení situace. Totež se týká otázky Kypru navzdory nepříjemným událostem posledních dní. Musím říci, že spolupráce v některých klíčových oblastech může přispět k budování důvěry na obou stranách. To je nezbytné. Máme-li najít životaschopná řešení budouc- do budoucna. A ještě poslední bod se týká žen myslím, že ten kompromis je skvělý a opět musíme přejít od eh, vznosných slov k specifickým krokům. Potřebujeme program pro ženy této oblasti. Chci znovu poděkovat panu zpravodaji. Děkuji paní poslankyně Kopy a nyní pan poslanec Bjals. Sí. Eh. Muy rápidamente, e, este es un buen informe. Stručně, jedná se o dobrou zprávu, která se týká otázky, otázek e, a situace, která není uspokojující. Zpravodaj a ti, kteří předložili pozměňovací návrhy, E, ti chtějí všichni společně, aby Unie pro středomoří byla úspěšná, aby dosáhla e, uspokojících výsledků. Bohužel můj kolega Pejon, e, který se o tom diplomaticky zmínil, řekl, že celá Unie pro středomoří je ohrožena. A to záleží na několika faktorech. Jenom stručně. První faktor je vůbec celá konstrukce této unie pro Středomoří. Vytváříme eh, rigidní politické instituce. A to eh, vyvolává druhý faktor, a to je konflikt eh, na Středním východě. Z tohoto důvodu tento konflikt vlastně oslabuje naše struktury Viděli jsme také výsledek vlastně konference o vodě, která se odehrála před několika dny. A třetí faktor je následující. Nejedná se jenom o to, že izraelsko-palestinský konflikt eh, způsobí vlastně mm, nefunkčnost Unie pro Středomoří. Ale eh, tento konflikt eh, může vytvářet eh, v, v samém centru Evropské unie eh, kontrastující eh, vize toho, co se má dosáhnout. Čili my nemůžeme být tak naivní a odsouhlasit rezoluci, která má dobré úmysly, aniž bychom věděli, že jsou tady tato rizika. Děkuji panu poslanci a nyní se přihlásili ještě o slovo kolega Bodis a a kolegyně to, ale eh, bohužel potom už musím opravdu uzavřít eh, tuto, tento seznam. Kolega Bodis, dvě minuty. Děkuji, pane předseda. Eh, k zprávě pana Pejana a k té důležité práci. Chtěl bych poděkovat za otevřenost mysli, s kterou vedl tato jednání a jakým způsobem se mu dokázalo propracovat zpracovat tyto eh, pozměňovací návrhy. A rád bych také upozornil, že eh, je důležité v tom kontextu té nadcházející zkoušky, aby náš parlament eh, zaujal jasné stanovisko a aby potvrdil svoje angažování v procesu Unie pro středomeří. V roce 2007 jsme dosáhli úspěchu pomohlo nám to nastartovat barcelonský proces. A tady jsme vycházeli z postulátu, který eh, říkal, nečekejme eh, na, eh, na dojednání míru v krizi na Středním východě a pracujme již nyní na konkrétním mm, terénu a snažme se dosáhnout určitých konkrétních kroků a ten zbytek přijde sám. Jistě, že i ten spor eh, na Sahře to je eh, důležité. Důležitý je i konflikt eh, na Kypru. Ale bohužel konflikt na, mezi Izraelem a mm, Palestinci je mnohem vážnější, to bombardování Gazy a neústupná stanoviska vlády izraelské Netanyahu hlavně ohrožují Eh, vlastně celé principy Unie pro Středomoří. Eh, dále o rozložení síly takové a úlohy takové, že eh, Spojené státy by měly hledat politická řešení a Evropě by zůstaly řešení financování rozvoje. Na začátku této diskuzi je třeba, aby parlament, rada i komise připomněli, že je naprosto nutné vytvořit eh, v této oblasti dva státy, eh, dva státy, které by měly jako hlavní město Jeruzalém. Eh, děkuji panu kolegovi Bodisi a nyní pan poslanec Lásto dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal slovo. Tento, tato zpráva Eh, bude na programu našich prací a to je dobře, protože tak se umožní Evropskému parlamentu, aby dospěl k jasnému stanovisku ještě dřív předtím, než eh, šéfové vlád se setkají v eh, Barceloně v červnu. Tato zpráva je velice důležitá a proto o, o, moji kolegové, který jsem nyní jmenovala, eh, pokládali za důležité, abychom upřesnili eh, některé politické směry, hlavně tam, kde se jedná o, o bezpečném přístupu k energiím, tam, kde se jedná o strukturální reformy, eh, k posílení ekonomiky a k přitažení investorů. Vytvoření společného prostoru a e, pro vzdělání a pro výzkum nebo e, vytvoření institutu pro středozemí, e, to jsou důležité cíle. Dále jsme se domníváme, že je třeba posílit integraci mezi jižními zeměmi. Nejedná se o to, že vytvoříme vztahy mezi severem a jihem, ale že posílíme multilaterální vztahy Originální integrace v jižní oblasti je zcela zásadní eh, pro úspěch našeho partnerství a my eh, k tomu musíme přispět. Eh, s panem Pejonem jsme vlastně našli uspokojící kompromisy pro nás a za to já mu děkuji. I tato, tato, tyto způsoby eh, dohadování nás vedly k tomu, že máme dnes solidní zprávu a doufám, eh, že tato zpráva bude eh, získá podporu našich kolegů a že i, i šéfové států ho vezmou v potaz. Děkuji. A děkuji paní poslankyni Vlasto a nyní e, ukončí tuto diskuzu, pokud si to přeje pan e, zpravodaj Pejon. Děkuji, pane předsedo, děkuji, e, drazí kolegové. Poznámka eh, předcházejících řečníků byla správná. Ten kompromis eh, samozřejmě není vždy uspokojivý, protože ostatně my eh, chceme obohotit naše stanoviska a ne je za účelem kompromisu zredukovat. Jak zde bylo řečeno, tak tyto pozměňovací eh, návrhy eh, tento text obohatily. Zdá se mi důležité eh, toto říct. Za druhé, myslím, že součástí naší filozofie, kterou jsme se snažili prosadit, toto. Nechtěli jsme, aby zde e, převládl názor, že potíže Unie pro Středomoří e, vyvíjají všechny z konfliktu mezi Palestinou a Izraelem. Tak tomu není. E, my jsme do textu konečného připojili to, že pokládáme za nutné, aby se na Středním východě vytvořily dva státy. Ale Nesmíte si myslet, že neexistují jiné potíže. Vy jste se o nich již zmínili. Eh, Sahara, eh, Kypr a, a další eh, problémy, kterými se zabýval i pan kolega Bělos, například Turecko. Čili máme mnohé potíže ve vyjednávání v rámci Unie pro moří a samozřejmě po konfliktu v Gaze se ten konflikt ještě zhoršil, ale Samozřejmě existuje i mnoho dalších problémů, bohužel, ale je tomu tak. A pro evropská města je to velice těžké, protože my jsme byli e, zvyklí hovořit o politice bilaterální, o politice sousedství a tak dále. A e, my jsme většinou pojednávali naše partnery v, na jihu Evropy v rámci e, spolupředsednictví vzájemnosti a tak dále. Nyní je třeba nahlížet na to jinak. Je třeba, abychom eh, nepřistupovali již na tu hru, která se odehrává eh, odehrává v Palestíně i na straně Izraelců, kteří vlastně nechtějí, aby se věci vyvíjely. A my musíme zcela jasně potvrdit naše stanovisko eh, k Kypru. Pozměňovací návrhy byly předloženy a hovořili jsme o tom ještě dnes dopoledne. A já se zítra pokusím o formulování stanoviska, na němž eh, bychom se mohli shodnout. A bude to stanovisko rozumné. Nechtěli bychom eh, zablokovat eh, tuto situaci, chtěli bychom potvrdit naše principy. Kolegyně Flotové jsem řekl, že se nestavím proti Eh, otázce kolektivních práv. Eh, samozřejmě to jsme eh, začlenili, trochu jsem to nechápal, to tam, když se jedná o právo přístupu, tak myslím si, že v první části té zprávy se o tom už hovoří. Pak máme VTO, čili politické dohody, čili my jsme pochopili podle vašeho stanoviska, že nebudeme mít zřejmě většinu. A tam bude potřeba ještě větší harmonizace. A pak eh, k poslednímu bodu. Ta otázka sítí eh, pro energie eh, sever a jejich je třeba, aby to fungovalo oběma směry, ale upřesnili jsme a myslí se mi, že dosti, dostatečně, že si přejeme, aby tyto projekty odpovídaly potřebám eh, dodavatelských zemí. My jsme takto pokryli eh, tu filozofii, která je naše, že eh, tento rozvoj musí být příznivý především jihu, ale že nejde jenom o výměnu mezi A severem a jihem. To se mi zdá, že nepatří do projektu Unie pro středomoří. Takže zítra ráno ještě můžeme propracovat, některé body upřesnit je. Uděláme to určitě. A v současné době jsme dospěli k silnému stanovisku. Děkuji vám za to, že jste již předložili pozměň, ústní pozměňovací návrh, který nám umožní pokročit ještě dále v tomu kompromisu. Děkuji vám všech a děkuji za to obohacení tohoto textu a za pochopení je dobré, že jsme dospěli k společnému stanovisku v takovém okamžiku, který je důležitý, neboť předchází té eh, důležité schůzce šéfů vlád. Eh, děkuji, zpravodaj eh, Pejanovi a opravdu zdůrazňuji i ocenění jeho práce. A nyní před, předávám předsednictví mému kolegovi pro poslední bod na dnešním programu dne. Takže eh, zatím nashledanou. Ministro della fame preside fra la paz. Eh, Euh, tak eh, přijdeme nyní ke zprávě, eh, která se týká eh, obhájců lidských práv a předám slovo paní Hautale, která bude prezentovat svou zprávu. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Ta zpráva k ochráncům lidských práv by měla zavrávat určitou konkrétní inspiraci a e, určité směry, pokud jde o tyto obránce lidských práv, což je samozřejmě jádro vůbec celé politiky lidských práv. Je potřeba zabývat se silnějšími mechanismy a systematičtějšími přístupy nyní v době, kdy Lisabonská smlouva posiluje naše závazky na pole lidských práv. Další myšlenkou bylo dospět k lepší koordinaci s jiný, dalšími institucemi, radou a komisí a mezinárodními organizacemi, které již nyní pracují na podpoře těchto obránců lidských práv, ať už je to OSN či Rada Evropy nebo KBSE. A v neposlední řadě bylo užitečné hovořit s různými zástupci eh, občanské společnosti, kteří působí na poli lidských práv. Tento návrh zprávy, který má být předložen k hlasování zítra, byl velmi interaktivní a proto mám naději, že to skutečně bude představovat politickou vůli tohoto parlamentu a že dospějeme k podpoře některých dalších institucí a s uspokojením konstatuji, že vysoká Představitelka Eštnová souhlasila, že se zúčastní plenární eh, rozpravy v červnu. Kromě prezentace výroční zprávy o lidských právech eh, Evropské unie. Děkuji kolegům, že předložili tolik pozměňovacích návrhů. Samozřejmě 117 pozměňovacích návrhů člověka vždycky nemusí potěšit. Ale mně se tentokrát zdálo, že kolegové chtěli opravdu přispívat v duchu návrhu, ale tak, aby ho ještě zlepšili. Takže není tu skoro nic, co nešlo zahrnout do návrhu. To, to co je v hlasovacím seznamu, je vlastně řada kompromisů, které opravdu pokrývají většinu těch předložených návrhů. Zmínil bych pouze dvě konkrétní otázky. 40, pozměňovací návrh 40, tam záměrem bylo nalézt novou definici obránců lidských práv. A já bych doporučila, abychom tento návrh nepřijali, ale místo toho návrh 28, který spíše zdůrazňuje širší definici podle prohlášení OSN z roku 98 o, obrancích, o ochrancích lidských práv, protože některé autoritární režimy by uvítali zúžení definice tak, aby je mohli vyloučit z ochrany. Proto silně doporučuji, abychom hlasovali pro pozněvací návrh 28 a ne 40. Také se musela zamítnout pozměňovací návrh 52, který chce hovořit o regionálních a tematických strategiích, zatímco cílem toho, této části textu v návrhu zprávy je zdůraznit význam místních strategií, které mají uplatňovat evropsk- delegace Evropské unie, kteří pracují pro tyto obhajce lidských práv. Myslím, že není o mnoho víc, co bych si přála dodat. Myslím si, že jednání, která se uskutečnila, jsou již odražena v těchto návrzích. Možná, že z mé strany bude jenom pár, jedna či dvě, dva návrhy. Děkuji. Qui demande la parole? Madame Janakou. Madame Janakou, Madame Vergia. Madame Vergia. pane ah, Monsieur le Président. Euh, θέλω να σημειώσω, πραγματικά υπάρχουν ε, Děkuji. Chci říci, že máme tu některé dobré kompromisní návrhy. Já chci poblahopřát paní Autala za skvěle odvedenou práci. Teď k pozměňovacímu návrhu 4. Pane Hautala, paní Hautala, tady ten návrh který jste předložila vy sama, říká přesně pravý opak toho, eh, co já říkám v tom pozměňovacím návrhu 40. Odkazuje se tam na OSN 1998 s tím, že ta situace je zatím nejasná. Já bych si přála jasnější definici a proto navrhuji tento kompromis. A tím pádem můžeme akceptovat 28, ale místo té 40 bychom tam měli tuto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 akceptuje pozměňovací návrh, který jsem právě přečetla, tak bychom vlastně spojili 28 až 4, 40, aniž by byly ve vzájemném rozporu. Madame Vergia. merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také ráda poděkovala paní eh, a, a za návrhy a za to, že respektovala naší práci. Eh, kompromisní návrhy jsou uspokojující eh, z velké většiny. My, jakožto Spojená levice, jsme eh, předložili návrhy a celkem s tím souhlasíme. Jenom jedna, jedna věc nás mrzí. Paní Hautala respektuje příliš komisi a radu. A někdy si myslím, že bychom mohli být i rozhodnější a při požadování našich požadavků. Nicméně děkuji za návrhy, které nám byly předloženy. Ohledně sankcí, a zde hovořím v úzovkách, protože ten termín je trošku eh, silný, ale jedná se zde o tlak, který bychom mohli vyvolávat hlavně v oblasti obchodních vztahů. Eh, mám jeden dotaz eh, k malému bodu, který je trošku zvláštní, a to se týká 27. Eh, pozměňovací na, návrh. Eh, tam se odmítá ten návrh, co jsem předložila, bezpečnost rodin. Rodiny jsou velice často zneužívány a často se na ně tlačí v případě že se jedná o ochránce lidských práv, čili tady eh, se možná jedná o nedorozumění. Nicméně děkuji, myslím si, že nám pomůže eh, toto eh, vyřešit ty problémy mezi mm, nesrovnalostí mezi tím, co se říká, mezi tím, co se dělá, jak v rámci parlamentu, tak v radě a v komisi. Já bych toho využila a chtěla bych říct si, že nejlepším příkladem toho je příklad Tuniska, protože všechny, každý den eh, se k nám přicházejí žádosti o podporu lidských práv a bohužel eh, nedochází vůbec k žádné akci ze strany komise, což je politování hodné. Již nikdo jiný se nepřeje promluvit? A eh, paní Houtala? Děkuji. Paní Ženako, já si cením vaší, vašeho cíle, vaší snahy, toho, proč předkládáte tento návrh na poslední chvíli. Ale mé pevné přesvědčení je, že pokud uděláme to, co chcete, že dál rozvineme definici těch obránců ochranců lidských práv, tak mě to znepokojuje. Protože to, co vidíme v rámci OSN, v rámci Rady pro lidská práva, je skutečně situace taková, že některé e, země chtějí vyloučit určité skupiny z této kategorie ochránců lidských práv. Takže tady musím být neústupná. Opravdu si myslím, že je to nebezpečný směr. Samozřejmě s veškerou úctou k vaší snaze. Paní Beržia. Otázka pozměňovacího návrhu 27. Ano, rodiny a rodiče. To je, v pořádku, to je v pořádku, to není problém. Nechtěla jsem použít váš, váš termín defense, protože spíš se hovoří o protection než defense, ale to je spíše redakční záležitost všem v duchu byl vlastně byl zohledněn. Já vám každopádně děkuji za zájem v této pozdní fázi. Merci, pardon. Děkuji, někdo jiný se nehlásí o slova. Takže eh, schůzka rozšířeného oběda eh, bude v 18.30. Eh, a hlasovat se bude zítra a v 10 hodin, v, 10, v půl jedenácté. Děkuji a končím naše zasedání.